Ja, schönen guten Morgen. Dobrý den. Eh, zahajujeme dnešní zasedání. A nejdříve bych chtěl pohovořit o usnesení koordinátorů. Rozdali jsme vám to a pokud nebudete mít žádné námitky do tří hodin, tak eh, tyto závěry budou přijaty. A nyní další bod. Eh, provádění Bílé knihy o dopravě a zpravodajem je pan Wim van de Kam, který už tady je a může nám představit eh, svoji zprávu. Prosím, máte slovo. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Přeji vám příjemný, hezký den. Přeji vám také hodně sluníčka, které máme dnes. Je sice trošku zima, ale je hezky. Tak hezký den. Chtěl bych vám eh, představit tento dokument. Eh, eh, toto je provádění Bílé knihy o dopravě z roku 2011. A kdo si to přečetl, tak určitě zjistil, že mý kolegové a já jsme vypracovali pracovní dokument, který je kombinací takových novinek a kontinuity. Kdybych řekl, že jsem přepsal Bílou knihu z roku 2011, no tak samozřejmě to by bylo, že bych zacházel příliš daleko. Ne. Já jsem pracoval na kontinuitě, ne na nějaké nové verzi. Pra- eh, hovoříme o udržitelnosti, o změně druhu dopravy a jsou tady různé nové věci, co se týče druhu dopravy. Máme tady nové druhy dopravy, inteligentní druhy dopravy, eh, nové spoje, internet, prostě nové vlivy, které se objevují. Já jsem se rozhodl, že změním paradigma. Za prvé jsem se rozhodl, že se zaměřím na hospodářskou stránku věci, protože doprava je velmi důležitým odvětvím v našem hospodářství. A všichni samozřejmě na tom chtějí něco vydělat, což je normální. To znamená, aby to bylo tak, bych řekl, méně udržitelné a e, více ziskové. Takže to je ten hospodářský aspekt. A za třetí, model shift, tedy změna modelu. A to je důležitý bod v této knize z roku 2011. Takže máme méně letecké dopravy a více námořní dopravy. A železnice. Tak toto nefungovalo, protože když se podíváme například na e, říční toky, tak vidíme, že od eh, roku 8 to téměř nenarostlo. A já tady chci hovořit o model shift. Já se omlouvám, že používám anglické výrazy, ale snažil jsem se zlepšit tady tento aspekt. Za čtvrté, to znamená stimulace, ne sankce. Protože v té diskuzi o model shift se hovoří příliš mnoho o nějakých postih, postizích, větších daních a tak dále. Já bych upřednostňoval spíše stimulaci. A za páté, inovace. Inovace je velmi důležitá tady v eh, dopravním sektoru. Například Zde se hovoří o, o inovaci uh, Tube Transport, tady v této oblasti. Tady včera jsme o tom hovořili, o mítném. Existuje politická debata, nebo nedávno byla zahájena, o evropském mítném, ale musíme se podívat na různé aspekty subsidiarity v jednotlivých zemích. Šestá připomínka, pane předsedo, moje obavy ohledně klasických infrastruktur. Vidíme, že kromě model shift máme železnici a říční toky v roce 2011. Musíme se zaměřit na tyto klasické infrastruktury, protože je velmi moderní hovořit o internetu, nějaké obrovské kamiony a tak dále, ale ty klasické infrastruktury jsou též důležité. Máme evropské infrastruktury a otázka údržby začíná dosahovat kritické situace. Například v Německu situace e, údržby infrastruktury je upozaděna a toto se musí vyřešit. Tyto infrastruktury a údržba jsou se spjaty s strategickými investičními fondy, to je ten fond pro strategické investice. A musíme se podívat, zdali v Bílé knize by mohla být připomínka v tomto smyslu nějaký odkaz na fondy. Udržitelnost. To má být výsledkem uskutečněné politiky. Nemá to být nějakým postihem. Děkuji. Dobře, tak já jsem rád, že jste pohovořil eh, v té poslední větě o té udržitelnosti a řekl jste, že bez té udržitelnosti to nejde. Já jsem překvapen, ale samozřejmě mě to těší. Nyní Klaudia Tapdel. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. <clears throat> Nejprve dovolte, abych poděkovala panu zpravodaji za velice dobrý text Oblast dopravy je samozřejmě nesmírně komplikovanou oblastí, která má mnoho dimenzí a proto jsem velice ráda, že priority této oblasti jsou v textu pana van der Kampa zahrnuty. Já skutečně si myslím, že tato zpráva přichází ve velice dobrém období. Máme zde i revizi Bílé knihy na straně komise z roku 2011. Komise zahájila tento konzultační proces před několika dny, konzultovala zúčastněné strany a proto jsem přesvědčena o tom, že naše zpráva bude velikým příspěvkem k této Bílé knize Evropské komise. A pokud je o politiku v oblasti dopravy, domnívám se, že se nacházíme nyní na velice důležité křižovatce. Je to skutečně důležité období, jde o implementaci cílu této bílé knihy a nesmíme na to zapomínat. Chceme, aby doprava byla funkční, inteligentní, efektivní, aby jsme efektivně využívali zdroje v této, dopra- v této oblasti, která by mohla nakopnout naši ekonomiku, která již dlouho trpí škrty. Proto náš přístup musí být pragmatický a realistický. Dokument, který zde vidíme na stole, by měl být implementován správně, rychle a co možná nerychle. Já jsem stěnovou zpravodajkou za SAD skupinu. Jestli dovolíte několik ještě poznámek ohledně našich priorit, které jsme rozdělili do tří priorit. Jednak je to sociální dimenze. Ráda bych poděkovala ještě jednou zpravodaji za to, že zahrnul sociální dimenzi do této zprávy. Toto je pro SAD skupinu prioritou. Ale je to harmonizace a zlepšení pracovních podmínek lidí, kteří pracují v dopravě, certifikace, školení, přeškolování, vzdělávání na území EU, všech těchto pracovníků. To vidíme v zprávě a proto jsem velice ráda. Zároveň bychom tam chtěli být určité legislativy, které by mohly být přitaveny do legislativních projektů na základě této zprávy. A nyní infrastruktura. Myslím si, že potřebujeme moderní a efektivní infrastrukturu. Investice do infrastruktury jsou nejenom potřebné, ale podle mého názoru je to v podstatě jedna z mála oblastí, kde musíme zahrnout i multigenerační aspekt celé této problematiky. Víme, že doprava by v tomto ohledu mohla mít multiplikační efekt, dokonce čtyřnásobný multiplikační efekt, tvorba pracovních míst, růstu v této oblasti. A právě proto bychom měli investovat do infrastruktury. Potřebujeme řádně fungující síť, která bude fungovat racionálně. A dále je to i způsob využívání veřejných zdrojů pro financování infrastruktury. Zde bychom měli mít rovněž správný přístup, řádný přístup, podívat se na to, jakým způsobem spoplatňujeme využívání infrastruktury. Nesmíme zapomínat ani na způsob, kterým kvantifikujeme různé prvky, elementy v této oblasti, finanční dimenzi. Myslím si, že by nebylo dobré zatěžovat jednotlivého uživatele infrastruktury, pokud jde o různé druhy dopravy. Tento systém musí být efektivní. Udržitelnost, dekarbonizace, využívání dopravy, to jsou další možnosti, které bychom měli nahlížet jakožto příležitosti a zároveň by to měla být priorita pro všechny typy dopravy. Samozřejmě, že se zaměřujeme rovněž i na ochranu životního prostředí, a nesmíme zapomínat ani na to, že je zde několik prvků v různých zemích, které využívají kohezních fondů, které by měly mít k dispozici ještě více investic pro využívání dalších různých druhů dopravy a tento multimodální rozvoj dopravy v Evropské unii je zásadní. Ten by mohl právě generovat tento multiplikační dopad pozitivní dopad na ekonomiku a samozřejmě dekarbonizace a ochrana životního prostředí by následovat. Úplně poslední dimenze, o které bych se ráda zmínila, je integrovaný přístup této zprávy. Nemůžeme se zaměřit pouze na dopravu jako takovou, protože doprava je propojena už se s hospodářstvím, s energetickým sektorem a proto by jsme měli trvat na efektivním dopravním systému, kvalitním využíváním zdrojů a samozřejmě propojit strategii v oblasti energetické unie, Evropské komise a naši strategii pro jednotný evropský trh v oblasti dopravy. Mobilita, to je integrovaný servis, integrovaný servis pro naše občany. A osobně si myslím, že oblast dopravy by měla být nahlížena jakožto integrovaný systém, služba, kterou nabízíme našim občanům, tak aby využívali nejefektivnější způsoby dopravy a samozřejmě, že to konečné rozhodnutí je na samotném uživateli. Dále je to kompromis v oblasti určité, určité ty možnosti mobility. My zde zúrazňujeme městskou urbání modalitu. Víme, že je to propojeno s mnoha problémy, kvalita ovzduší, efektivita, účinnost dopravy ve velkých městech, v malých městech, parkovací možnosti, parkingy a v neposlední řadě věc, která je prioritou pro náš výbor, ale zároveň pro mě osobně, je zajistit bezpečnost dopravy. Měli bychom se zabývat i otázkou bezpečnosti na silnicích. A na závěr bych ráda ještě jednou poděkovala kolegovi a popřála všem kolegům hodně úspěchu. Čekáme na příspěvky, pozměňovací návrhy od ostatních kolegů. Skutečně chceme, aby tento dokument byl kvalitním příspěvkem, který vezme Evropská komise v potaz. Chceme, aby to byl dokument, který bude propojen s revizí, kterou připravuje, s tím přeskumem, který připravuje nyní komise a i s naší zprávou z vlastní iniciativy, kterou připravuje v této oblasti Evropský parlament. Chceme, aby to vedlo k implementaci efektivního, účinného systému dopravy k prospěchu všech našich občanů. Děkuji. Děkuji. Nyní Tomáš Poriber. Děkuji bardzo, panie. Děkuji. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo. Já se zastupuji našeho stínového zpravodaje, pana Zlotovského za EKR. Jestli dovolíte trošku pohled pana kolegy na tuto zprávu přehled implementace Bílé knihy v oblasti dopravy, to je úžasná příležitost. Tento přeskum této oblasti je opravdu je to výborně načasované, protože bychom se mohli podívat na cíle celé této Eh, oblasti pro Evropskou unii. Dovolte, abych poděkoval panu zpravodaji za to, jak se zhostil tohoto tématu opravdu z takového rozsáhlého pohledu a zároveň různé priority tohoto dokumentu. Myslíme si, že je velice důležité, abychom se měli ambiciozní cíl, pokud jde o dekarbonizaci, dále je to eliminace právě těchto druhů eh, škodlivých nebo mm, různých typů paliv potřebujeme. Zatím samozřejmě, že jsme velice daleko od hlavních cílů, ovšem samozřejmě, že v této oblasti v Evropě nás čeká hodně, hodně ještě práce. Víme, že tato oblast je nesmírně důležitá pro pracovní místa, pro zaměstnanost, pro celé hospodářství Evropské unie. Dále, pokud jsou tam, jsou tam alternativní paliva, která jsou zmíněna, musíme samozřejmě, nesmíme na ně zapomínat, je to nesmírně důležité pro takové země, jako je například Polsko, například využívání právě eh, eh, břidličného plynu, které podle mého názoru by mohlo být právě zdrojem energii pro mnoho evropských zemí. A dále je to otázka hospodářské soutěže v této oblasti. Například na železnicích vidíme výrazný pokrok, ovšem například v letecké dopravě vidíme tlak mimo evropských leteckých společností, který je opravdu velice silný a proto zde bohužel ještě nefungují je úplně hospodářská soutěž. Pokud jde o námor, pokud jde o nákladní dopravu, bohužel zde vidíme omezování volné Um, konkurence, hospodářské soutěže, například kabotáže, kde vidíme určité projevy protekcionismu ze strany některých členských států, které mají dopad na uh, principy které stanovila Evropská unie pro tuto oblast. Dále je to například i oblast východní Evropy, mm, protože v této oblasti došlo k zanedbání investic do oblasti dopravy. Dále je to i politická situace na východních hranicích našeho, naší Evropské unie a to znamená, že tato část našeho kontinentu je strategická a tím, že tam je nedostatečný, moc se omlouvám, říká pan poslanec, nedokážu se soustředit, protože je zde hluk. Dobře. Já vás pozorně poslouchám a nejsou to žádné soukromé hovory. Musíme vzít samozřejmě v potaz situaci politického charakteru na našich společných východních hranicích a to znamená, že tato část našeho kontinentu, pokud je o dopravní dostupnost, investice v této oblasti, vidíme, že má strategický význam. Zatím je zde nedostatečná dopravní dostupnost, infrastruktura v této části Evropy a musíme tomu, musíme tomu věnovat další pozornost. Čili já skutečně doufám, že další prací na tomto dokumentu nám umožní zkvalitnit tento dokument a skutečně eh, dát priority reálným potřebám. Pan Zlotovský je stínovým zpravodajem za EKR a my uděláme vše proto, aby tento dokument skutečně co možná Eh, opravdu nejpodrobněji, nejpodrobněji pokrýval situaci, stávající situaci v oblasti dopravy celé Evropské unie. Děkuji vám. Nyní Gesine Meissner. Eh, děkuji vám. Já bych chtěla nejdříve poděkovat eh, panu Fande eh, Kampovi. My už eh, jsme měli setkání stínových zpravodajů. To mm, setkání bylo velmi příjemné a překvapilo nás, že tam neexistuje tolik rozdílů, i když samozřejmě nějak, některé rozdíly tam jsou. Ale my jsme se shodli na tom, jak důležitý je tento sektor pro jednotný trh a také pro ten program pracovní Growth and Jobs. A nyní e, tedy se jedná o e, krátkodobou, revi, e, tedy střednědobou revizi, to řekl pan van de Kam. Je důležité, že se tím budeme zabývat. Já bych chtěla pohovořit o několika věcech, které tady zmínil pan zpravodaj v tom pracovním dokumentu, které já považuji za dobré, ani sám doplním. Za prvé řekl, že každý ten dopravní prostředek musí být optimalizován. To je něco, co nesmíme ztratit Eh, zřetele, když hovoříme o modal shift, tedy přechodu na jiný druh eh, dopravy, komodalita a tak dále. A potom musí to být tedy účinné, eh, efektivní. Je důležité, že říci, že my potřebujeme dopravu pro jednotný trh, musí to dobře fungovat a Evropa musí mít tomu dobré stanovisko. Co je pro mě dobré, že pan Fandeka Eh, také hovořil o těch eh, delších eh, nákladácích. Já vím, že to je sporné téma v tomto výboru, ale já si myslím, že tyto snahy ukazují, že v některých oblastech to může být i ekologická metoda a uh, musíme, aby tedy ulevit těm silnicím, aby to bylo ekologické, ale zároveň to bude i uh, hospodářsky efektivní je důležité, abychom i eh, abychom tam měli eh, ty eh, kamiony, které věří 48 stop, ale musí se samozřejmě s tím něco dělat, když tam není na tomto místě železnice. Přechod na jiný druh dopravy, model shift, já se na to dívám stejně jako v van de je to hezké, ale bohužel to není reální tedy všechno, co bude možné z té silnice eh, převést na železnici a na lodě, eh, tak samozřejmě to by bylo hezké, ale zatím to ještě není tak úplně eh, možné, protože musíme mít kanály, lodní cesty, musíme mít železnice, Eh, protože eh, musíme se podívat na různé aspekty. V případě nových železnic není to jednoduché, takže já si myslím, že je dobře. Eh, komodalita, intermodalita, hm, to je něco, na co se musíme zaměřit, aby to ale fungovalo. Potom ty vnitrostátní vodní cesty, Vnitrozemské vodní cesty, tak o tom se také uh, hovořilo a tady často uh, zapomínáme, my uh, hovoříme o vodě, ale uh, o těchto vnitrostátních vodních cestách tolik nehovoříme, že některé země to ani nemají, někteří to ale mají a proto je uh, důležité to využít, tak abychom mohli ulevit těm pozemním cestám. Co se týče technologie, tak musíme se podívat na to, jak to vypadá s inovacemi a také na to odkázat. Eh, pan zpravodaj zde hovoří o tube transport. To je něco, co je eh, důležité také pro náš eh, výbor, tedy různé ty lanovky, to souvisí s cestovním ruchem. Například v Hamburgu se o tom diskutuje, že by se to udělalo přes přístav a to by byla taková turistická atrakce, a e, zároveň bychom měli dopravní prostředek, který nemá žádné emise a mm, tak by se mohly e, propojit místa mezi přístavy, což by jinak nešlo tady právě touto lanovkou. Je důležité, abychom mm, poukázali a zaměřili se na e, realizaci TNT a CEF, tedy této legislativy, kterou máme, tak aby to fungovalo, protože my nepotřebujeme tolik nové legislativy, ale musíme eh, se zasadit o to, aby to, co máme, aby bylo opravdu realizováno, tedy ten tý a CEF. Eh, musíme samozřejmě postupovat co nejvíce s ohledem na životní prostředí a potom další věc, o které se často diskutuje, eh, souvisí to s tou včerejší diskuzí, pro Juta, tak ten, ten e-marking, to je něco, eh, co také souvisí s Bílou knihou. Eh, bylo by určitě smysluplné, kdybychom měli nějaké eh, mítné, zharmonizované, nebo jak by se to jmenovalo, aby to prostě bylo v infrastruktuře to je něco, co my jakožto eh, kompetentní na dopravu bychom neměli eh, ztratit ze zřetele. Důležité, aby se přišlo také s nějakými návrhy ze strany komise. Děkuji vám. A nyní je Maria Kilen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset Vimille hänen rakentavassa ja selkeästä. Eh, děkuji vám. Eh, děkuji vám za velice eh, eh, konstruktivní práci, která určitě se ubírá dobrým směrem ohledně toho, jak by se mohla modernizovat Bílá kniha. A nyní budu hovořit anglicky. And the world around... A <clears throat> také jde o to, že svět okolo nás se změnil. Takže bych chtěla, aby náš přístup byl aktuálnější, aby to byl také ambicioznější, zejména potřebujeme výrazně rozdílné názory na, te, na klima, klima, na životní prostředí a na to, jak transport, jak doprava přispívá k růstu v Evropě. Dále dekarbonizace dopravy, tak eh, zde nemůžeme čekat. Je jasné, že změna klimatu mění a spochybňuje celé to odvětví dopravy. Je jasné, že musíme výrazně snížit emise jak v dopravě osob, tak i nákladů. Také je pravda, že dnes je stále více lidí zabíjeno e, spíše těmi emisemi než samotnými dopravními nehodami v tom odvětví dopravy. Takže myslím si, že o tom bychom také měli přemýšlet nějakým novátorským způsobem. A je důležité, abyste, abychom se uchýlili k ambiciozním e, cílům, abychom prosazovali ekologické způsoby dopravy. Bílý, bílá kniha z roku 2011 již e, také vytyčuje ambiciozní cíle, které se týkají dekarbonizace dopravy. Bohužel Spíše tedy se o tom hodně mluví, než že by se něco dělalo. Myslím si, že je zapotřebí přehodnotit naše nástroje, které máme k dispozici a vybrat z nich co nejúčinnější nástroje a co nejrychleji je v Evropě, v celé Evropě zavést. Dále. Eh, bude zde také velký vliv digitalizace, dovolte mi několik příkladů. Například eh, různé sdílení automobilů, mm, Dále virtuální mobilita, vůbec to, že vlastně lidé se nemusí sami přesouvat, že se budou přesouvat data, automatizace dopravy a tak dále. Digitalizace není naším nepřítelem, ale má být naším přítelem. Často nám nabízí pomocnou ruku a může vyřešit některé věci a má, bude mít dost velký vliv na dopravu, také může zlepšit produktivitu dopravních systémů, může také přispět k rychlejším automatizaci dopravy, což by zase vedlo k větší bezpečnosti dopravy. A také jsou zde různé způsoby sdílení automobilů, um, které teď jsou vlastně nové v tom odvětví dopravy. Znamená to, že je zapotřebí méně uh, automobilů, které máte ve svém vlastnictví, takže vede to i k menšímu uh, k menšímu mm, objemu emisí a k tomu, že celkově v městech je pak méně automobilů. Také se vůbec hovoří o tom, e, že v dopravě se dříve mm, bylo to vlastnictví automobilů, což bylo základní, než byste než byste zde měly být nové distribuční modely. Myslím si, že je pouze jedno téma, o které jsem o kterém se teď hovoří, je to tedy ta taxislužba IBR. Uber se vlastně stalo synonymem pro takové všechny nové služby, které vychází z digitální eh, sféry a pro, probíhá, eh, také se dostává do ekonomiky, ale vlastně um, mohlo by na jedné straně zlepšit efektivitu a také zlepšit služby pro um, ty cestující a také by vlastně mohlo ovlivnit celou tu situaci. Nicméně eh, regulační orgány jsou trošku zmateni a ti tradiční hráči na trhu se proti tomu brání. Chtěla bych zdůraznit jednu věc. Jenom v Evropě je to tak, že máme tam 15 až 20 milionů lidí, kteří využívají některý druh eh, tohoto systému sdílení vozidel. Dále je zde 8 milionů lidí, kteří jsou na celém světě registrováni v systému IBR, takže si musíme, musíme připustit, že je zde určitá poptávka, kterou prostě ti tradiční aktéři nedokáží uspokojit. Je zapotřebí, aby regulační orgány se rozhodly, jak budou pokračovat, zda chtějí chránit ty tradiční tržní struktury, anebo zda dají také určitý prostor eh, těmto systémům založených na digitální sféře. Já sama jsem velice silně pro tento nový systém pro tyto dopravní systémy nové doby, ale zároveň musíme také zaručit, že to bude zadržovat mm, eh, vysoké normy, které zde v Evropě máme pro ochranu životního prostředí, pro konkurenci, pro eh, sociální práva a tak dále. Eh, také myslím si, že pokud bychom se snažili zabránit těm novým aktérům vstoupit na trh, tak to bude nakonec špatné pro evropské občany. A další část Dopravní odvětví by mohlo být také důležité pro růst Evropu. Ve té zprávě se hovoří o tom, jak vše doprava je tou páteří ekonomiky a tak dále, ale někdy zapomínáme na to, že musíme hovořit o růstu a o pracovních místech a v tom kontextu je v celém dopravním systému ještě velká příležitost Evropa by vlastně měla nastavovat normy pro ekologickou dopravu, která bude účinná, která bude dobrá pro cestující. A co tedy teď máme učinit? Musíme si všechny ty věci, o kterých jsem hovořila, uvědomit, musíme připustit, že existují, musíme ty nové modely tomu uspůsobit a vytvořit nový evropský model. Měli bychom být spíše proaktivní než reaktivní. Nechci, aby Evropa v této soutěži prohrála v té protože třeba USA nebo azijské země e, toto prosazují. A myslím si, že teď je právě ten správný moment. Můžeme některé věci v té bílé knize trošku pozměnit, trošku přeorientovat, protože jinak vlastně ztratíme, jinak zůstaneme pozadu. A já si myslím, že nemůžeme čekat. A chtěla bych vás všechny povzbudit, abychom e, přemýšleli otevřeně, a abychom také třeba mohli zavádět nějaké nové experimenty, nové pilotní studie, které také potom mohou třeba přinášet eh, v důsledku ta nová pracovní místa, na které tak čekáme. Děkuji vám. Nyní Bas Eichhout. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu kolegovi Fandenkampovi Kampovi za tento pracovní dokument, jak tedy je to nazýváno. Velice pečlivě jsem si vyslechl pana Fandenkampa, Kampa, když představoval svou, svůj dokument, protože zatím je to tak, že když si přečteme tento pracovní dokument, tak ještě není úplně jasné, jakým směrem se vlastně chceme vydat. Je to dobré pro takovou diskusi mít něco takového na stole, ale nakonec se musíme rozhodnout, jakým směrem se chceme vydat a jakým směrem potom chceme na někoho tlačit protože jinak se bojím, že z toho vyjde takový e, neslaný, nemastný dokument, nějaká zpráva, který prostě dokončíme a pak zase budeme dělat nějaký další dokument. A já bych se toho chtěl vyvarovat, protože o budoucnosti, o komunikaci, to, o tom už máme celou řadu dokumentů a jsem si, že i komise má takových e, dokumentů hodně, ale musí dojít k nějaké změně. To je zásadní. Proto jsem si velice pečlivě vyslechl pana Fandenkampa. Trošku mě zmátlo, e, když hovořil o udržitelnosti, protože řekl, že se soustředí spíše na ekonomickou stránku než na udržitelnou stránku, protože potřebujeme pracovní místa. A já mám pocit, že to je takový trošku zastaralé paradigma, ve kterém ještě pan Findenkamp zůstal uvězněn. Myslím si, že ekonomická a udržitelná stránka prostě musí jít ruku v ruce. Takže já nevím, proč vlastně nakonec říká věci, které jsou očividné. Takže je pravda, že udržitelnost je zásadní a e, bez udržitelnosti nebude žádná budoucnost. Čili tato část je pro mě taková trošku matoucí. Takže opravdu pokračujeme v tom, aby udržitelnost byla zásadní a zároveň, že také chceme ale splnit cíle, které, jsme, které nám jde, třeba pracovní místa a tak dále. Ještě bych chtěla říci, že jsem očekával nějakou inventuru, abychom se ohlédli, co se nám zatím podařilo. Mám pocit, že ta zpráva hovoří o mnohých věcech, které jsou naléhavé. E, máme za sebou velkou krizi. Často se vlastně e, snažíme se zamyslet nad tím, Eh, jak se dostat, nebo v té zprávě se trošku vracíme do roku 2007, kdy bylo všechno takové ještě hezké a růžové, ale to už nejde se tam vrátit. Podívejme se naopak na to, že některé, eh, že třeba klimatická změna se navíc ještě stala ještě urgentnějším tématem, takže to se musí změnit. A když se teď podíváme na to, co, co tedy již bylo učiněno, máme všechny ty akční body a tak dále, ty priority a myslím si, že zatím toho příliš učiněno nebylo. Samozřejmě, že komise připraví nějaký přeskum, na začátku roku zřejmě přijde s nějakým velice takovým eh, zajímavým seznamem, co všechno eh, se změnilo, pozměnilo, ale musíme si říci upřímně, že v tom dopravním systému máme ještě celou řadu potíží nesmíme si to zastírat. A myslím si, že náš výbor pro dopravu v tom musí vystupovat otevřeněji. Trva, eh, udržitelnost a ekonomická stránka přece mohou jít ruku v ruce. Pojďme se podívat na inovace v logistice, na sdílení vozidel, Ehm, ten, to celé odvětví dopravy se velice rychle mění a někdy mám pocit, že někteří lidé vlastně hledají taková ty, ta tradiční řešení, která dnes už eh, nepomáhají. Myslím si, že opravdu musíme eh, s větším úsilím toto prosazovat. Dále, přesun mezi jednotlivými mody. Vidíme, že k žádné zásadní změně nedošlo. Pan Van Denkam řekl, že bych chtěl spíše politiku cukru než politiku byče. Chtěl bych se zeptat, zpravodaje, jak to tedy myslel, co myslel těmi odměnami a těmi tresty. Hmm, nevím přesně, jak to myslíte, jaké máte plány, ale já se trošku bojím, jak to tedy bude. Ehm, pokud se podíváme, jak je to třeba s oceňováním, jednotlivých těch druhů dopravy, tak to zatím vůbec není spravedlivé. A pokud ten systém nenapravíme, tak ten přesun mezi jednotlivými body zůstane pouze teorií. A pak můžete eh, odměňovat, koho chcete, ale prostě to hlavním, tím hlavním problémem jsou ceny. Můžeme se podívat, že třeba některé druhy dopravy jsou vlastně teď mimo veškeré platby. Hm. A Finn Vandenkap eh, věří v trh a myslím si, že by tedy měl věřit také v to, že ty, to oceňování, ty ceny by měly být eh, spravedlivé. A pokud se to nevyřeší, tak to vlastně uh, <clears throat> nestačí. Dále si myslím, že je dobrá příležitost, když teď hovoříme o Bílé knize, abychom to propojili s tématem udržitelné městské mobility, protože tam jsou také velké výzvy. <coughs> Máme zde zprávu o udržitelné městské mobilitě, to bychom, myslím, že na to můžeme navázat, že to můžeme propojit, to by bylo určitě chytré. Dále sociální rozměr. Vítám, že zpravodaj také přidal sociální rozměr do tohoto dokumentu. Nicméně asi určitě se nevyhneme diskusi o změně chování lidí, o behaviorální změně nemůžeme pouze stanovit nějaké technické nástroje, řekneme, že to prostě tím se všechno vyřeší. Nemůžeme se vyvarovat také diskuse o tom, že prostě se musí změnit eh, chování. A parlament by se možná mohl eh, ujmout této debaty. Neříkám, že se to změní hned eh, do zítra, ale myslím si, že nemůžeme strkat hlavu do písku a neměli bychom se tomu vybíha, vyhýbat. máme dost. Děkuji, říká pan předseda, nyní pan Petr Lunge. já eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval panu zpravodaji. Domnívám se, že tato zpráva, tento návrh je opravdu kvalitní, dobré priority, velice kvalitní analýza stávající situace. Vidíme zde cíle pro rok 2020, pro rok 2050, samozřejmě to ještě vzdálená budoucnost, ovšem musíme již nyní připravila určité konkrétní priority. Veliký problém, kterému čelíme, je samozřejmě problém ekonomického charakteru, dále samozřejmě z toho vyplývají různé sociální dopady, sociální aspekty, jednotný trh, ten rovněž představuje určité problémy na národní úrovni, například v oblasti sociálního dumpingu. Německo, které se snaží zavést minimální mzdu v tomto období. A to všechno je zde velice jasně zmíněno. A dále je to tak důležitá udržitelnost. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat ani na férové, spravedlivé podmínky v celé této oblasti. Ovšem samozřejmě, že velice často i v rámci hospodářské soutěže dochází k zneužívání, využívání lidí, špatné pracovní podmínky, špatné platy a já si myslím, že společnosti samozřejmě mají obrovské problémy, protože čelí obrovským společnostem. Některé společnosti například mohou ještě pořád fungovat na našem jednotném trhu a vůbec nesplňují základní podmínky, které jsou od nich očekávány. Na to si myslím, že je opravdu velice špatný příklad pro společnosti, které naopak postupují řádným způsobem v oblasti práv zaměstnanců. Nesmíme náš trh v tomto ohledu nějakým způsobem podkopávat. Emise. Ty podle mého názoru eh, spíše rostou. Nevidíme zde nějaký zásadní pokles. Máme zde všechny tyto úžasné myšlenky, nápady. Ovšem často to má i dopad na naše občany, na to, že to představuje další vyšší náklady a naši občané prostě již nemohou platit za nějaké environmentální vylepšené automobily a podobně. Nesmíme na to zapomínat. Naši občané prostě budou muset za některé tyto nápady platit, své, platit svými vlastními finančními prostředky. A dále je to ten obrovský investiční plán, který je nastal. Všem já tak mám trochu osobně obavy o tom, kdy to všechno skončí, všechny tyto plány. Podle mě to zatím není úplně promyšleno, kvalitně promyšleno, alespoň to je můj názor. Nesmíme zapomínat ani na konkurenceschopnost evropského, evropských eh, odvětví průmyslu v oblasti dopravy, často je mi vyčítáno, že mám trošku protekcionistický pohled a nedívám se otevřeně do budoucna. Ovšem o tom to není. My prostě musíme zajistit, aby naši občané i do budoucna mohli žít v kvalitních, slušných podmínkách a bohužel v oblasti dopravy často takovou situaci nevidíme. Měli bychom využít mnohem více, více energie, více úsilí, abychom bojovali proti těmto nešvarům. A ne, ale je to problém nových pravidel, se kterými přicházíme neustále. Musíme přece zajistit to, aby stávající pravidla byla implementována řádným způsobem, uplatňována. Musíme zajistit to, aby lidé, kteří jsou každý den zneužíváni um, nekalými praktikami a různými nekvalitními zaměstnavateli, tak tam prostě musíme zajistit, aby naše pravidla fungovala, aby byla řádně implementována, aby náš trh fungoval na spravedlivém základě. Ať už uděláme cokoliv v této oblasti dopravy v našem výboru, tak lidé si vždycky budou vybírat tu nejlevnější možnost a pravidla, která stanovíme, by měla pomáhat našim občanům. I těm občanům, kte- kteří prostě nemají dost finančních prostředků, aby si dovolili pohybovat se nějakými drahými prostředky dopravy, jak to pomůže našim občanům, pokud, si, pokud nebudou moci pokryt, finančně utáhnout taková drahá řešení. Ovšem já se těším na další spolupráci s panem kolegou i ostatními kolegy. Ještě rád bych poděkoval, ještě jednou rád poděkoval panu zpravodaji za velice kvalitní základ této práce. Děkuji. Děkuji, to byly stínoví zpravodaje. Zpravodajové a e, pane zpravodaji, máme ještě 8 osob, které se přihlásily, takže to omezím na 8 minut. E, Ismail Ertuk a potom je tímto už seznam řečníků ukončen a 3 minuty Jackie Foster. E, Jackie Foster, prosím. Na vás já samozřejmě nikdy nezapomenu. To ne, to určitě ne, to bych si nedovolil, říká pan předseda. Jasně omlouvám, pane předseda, jsem myslela, že to nejdříve byli řečníci na, za politické eh, frakce, takže děkuji. Děkuji, já, promiňte, já jsem myslela, že to bude EPP, SAD. Ano, v tom druhém kole určitě, ovšem nyní máte možnost, prosím. Ano, já si myslím, že se zaznělo mnoho zajímavých témat. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji, protože skutečně je to nesmírně široká škála. Ovšem já já jsem jedna z v podstatě z takových nejdéle fungujících členů našeho výboru od roku 99 a je zde mnoho, zasnělo zde mnoho mm, myšlenek, mnoho poznámek toho charakteru, že v posledních 15 letech jsme neudělali nic k zlepšení propojení mezi jednotlivými eh, typy dopravy a já osobně teda si to nemyslím. Protože vy si neuvědomujete, že v posledních 15 let, jako kdybyste říkali, že jsme skutečně v našem výboru poslední 15 let nedělali vůbec nic, co skutečně není pravda. Myslím si, že jsme připravili kvalitní legislativu, ať už jsou to železnice, do, balíček celé této oblasti. Ano, možná nám to bude trvat další 15 let, nám to ještě pracovalo, že když se podíváme na aviační oblast nebo námořní dopravu, obrovský kus práce jsme udělali v rámci legislativy a svět je prostě nikde dál. Samozřejmě, že musíme zajistit to, aby legislativa, která již je k dispozici, byla řádně implementována, s tím myslím všichni souhlasíme není užitečné, aby jsme zde měli nějakou nekvalitní implementaci a vydali se okamžitě další cestou a snažili se o zavedení jiné legislativy u stejného tématu. To jistě není ten nejlepší, ta nejlepší cesta vpřed. A nesmíme, samozřejmě, že nemůžeme mikromanažovat úplně všechny lidi a členské státy. Máme zde 28 členských států. Historicky samozřejmě si tyto země nesou sebou své vlastní systémy, které nemusí být identické se systémy v um, jiných zemích, čili ano, směrem k jednotnému trhu, proč ne? Dobře, ovšem nikdo nemá zázračné řešení, abychom, řekněme, změnili nějaké struktury, které v členských státech fungují posledních deset, několik desetiletí. Čili já si myslím, že jsme se projevili dobrou politickou vůli, podíváme-li se na napříč legislativou na dohody v různých oblastech. Ano, jsou se samozřejmě i oblasti, a to máte pravdu, mm, nedostatečné politické vůle. Ovšem členské státy musí přeci ovšem rovněž na sebe určitou odpovědnost při poskytování konkrétní infrastruktury, minimální mzdy ve svých zemích, tak aby lidé pracující v této eh, oblasti, v dopravě, mm, aby s nimi bylo zacházeno férově. Samozřejmě všechny členské země mají snad nějaké odbory fóry, to je správné, mají kolektivní vyjednávání. To znamená, že pokud některé společnosti prostě nezachází se svými pracovníky férově, tak právě tyto odbory a různé národní orgány mohou zasáhnout a to bychom se měli rovněž zmínit. Úplně na závěr. Po čtyřech letech práce se můžeme podívat, zrevidovat určité situace, něco se nám povedlo, funguje to, samozřejmě udržitelnost, jakým způsobem budeme postupovat v vlasti single sky, to, to je šílená situace. To je opravdu, já nebudu zacházet do všech podrobností, ovšem mnoho členských států se snažilo prosadit masivní projekty investicemi, které se nám vrací zpátky k Galileu abychom vůbec fungovali efektivně v této oblasti. Toto všechno leží na bedrech našich spotřebitelů a musíme mm, nějak se vyrovnali s globální konkurenci a v této oblasti potřebujeme ještě více politické vůle a proto bych ráda poděkovala zpravodaji za to, že se o tom zmínil. Určitě naše další diskuse bude rozumná. A úplně na závěr, Čeky, já se moc omlouvám, musím vás přerušit, říká pan předseda. Musí... Ano, já skutečně už o minutu, o minutu jsem vám dal navíc, takže to už je moc. Děkuji. A nyní pan Špachtner, prosím, pane předsedu. Eh, pan Bach, eh, prosím. Já si eh, myslím, že ty výzvy jsou nám známé. Musíme vypracovat Eh, pozici a já si myslím, že náš pan kolega Fandekam určitě vypracoval dobrý eh, dokument. Eh, ty problémy jsou nám známé, model shift, že je nedostatek infrastruktur, nedostatek kapacit, o tom se pořád hovoří, to všichni víme, potom otázka životního prostředí, dekarbonizace, my všichni víme, v čem spočívají ty problémy, my na tom pracujeme ale e, jsou, je, trvá to prostě věčnost, než přistoupíme nebo dospějeme k nějakým konkrétním výsledkům. E, například e, letecká doprava Jackie Foster řekla, že hovořím, diskutujeme o e, Gibraltaru a e, mezi tím e, Číňané e, staví e, dva dvě letiště, zároveň vysokorychlostní vlak, zatímco my tady diskutujeme. E, v dopravě se nacházíme e, v globálním světě, je globalizace a proto potřebujeme politickou vůli a politické úsilí. Sociální aspekty, zde hovoříme o e, německé minimální mzdě v dopravním sektoru a vůbec celá ta doprava se ní reviduje legislativa existuje, ale eh, je problém s implementací v členských státech. Prostě to trvá věčně eh, bezpečnost eh, silnic, bezpečnostní systémy, asistenční systémy, technologie, tomu jsou, eh, nenastaven, tomu nejsou nastaveny žádné hranice, ale potřebujeme politickou vůli. Nevíme, komu patří údaje, kdo může mít přístup k údajům, eh, údaje eh, jsou věcí výrobců nebo s tím může pracovat Google. Prostě nám to všechno trvá věčně. Je prostě jsem frustrovaný, když vidím, že my známe eh, ty problémy, víme, jak to vypadá v praxi, ale potom to trvá eh, desítky let, než eh, se dospěje k nějakým politickým rozhodnutím. Já bych eh, mohl zde vyjmenovat další body, ale protože řečnická eh, doba je eh, taková, tak nebudu více hovořit, také o tom hovořila kolegyně. Chtěl bych tedy říci, že bych chtěl poděkovat kolegovi Vimovi za dobrou práci. Nyní Claudia Montero, prosím. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte mi nejprve poblahopřát panu zpravodaji, paní Kampovi, za tuto práci, kterou odvedl. Je to vynikající dokument. Nicméně, obávám se, že jsme stále ještě dost daleko od toho, abychom vytvořili do roku 2050 ten jednotný um, prostor evropské dopravy i když tedy snad do toho roku 2050 ještě pokročíme, musí to být systém, který bude udržitelný. A myslím si, že pokud se nám to podaří, tak to přinese dobro všem, zejména těm, pro které pracujeme, tedy pro evropské občany. Dovolte mi několik komentářů, které jsou podle mého názoru důležité. A chtěla bych také, aby některé té komentáře se pak objevily i v tomto návrhu. Za prvé, námořní doprava. Myslím si, že námořní doprava je důležitá a měli bychom ji zmínit v tomto dokumentu. Také bychom měli posílit kapacitu a konkurenceschopnost našich přístavů, námořních přístavů. Dále je také důležité, abychom investovali do tzv. Eh, mořských dálnic. Musíme se ještě zamyslet nad tím, jak myš dokončit eh, tu myšlenku námořních mořských dálnic v rámci integrované námořní politiky. Samozřejmě o všech těchto věcech ještě musíme jednat, ale je třeba najít vhodná opatření, která by celkově posílila integrovanou námořní politiku. Protože jinak eh, vlastně nevyužijeme ten ekonomický potenciál, který by to mělo. Dále si myslím, že je důležité zamyslet se nad tím, jak je to s eh, LNG a s dopravou do Evropy, LNG, jak, jak to vypadá v přístavech, jak to vypadá s plavidly, která se zabývají přepravou LNG. Myslím si, že je důležité, abychom také budovali propojení mezi ostrovy. Na to by byla dobrá dlouhodobá strategie, je důležité v této strategii si také uvědomit specifickou charakteristiku ostrovních regionů. Samozřejmě, že jsou zde různé regiony. Hmm, tyto regiony také často mají takové různé zvláštní překážky, které eh, nepřejí rozvoji dopravy, zejména to jsou ty takzvaně nejvzdálenější regiony. Dále existují různé nové obchodní modely pro přepravu cestujících. To je právě třeba ten IBR. Je důležité, aby se zde rozproudila řádná debata. Musíme si uvědomit, jaká reg- regulace by se měla ošetřit tyto nové obchodní modely. No a nakonec bych se ještě stručně chtěla vyjádřit k sociálním otázkám. Zejména eh, se to týká mest hm, eh, lidí, kteří pracují v silniční dopravě, řidičů. Teď zde máme třeba v Portugalsku případ, kdy vlastně Portugalsko je vlastně jaksi na kraji toho kontinentu, takže eh, má, má různé překážky navíc, eh, existuje tam určitá diskriminace a myslím si, že i o tom bychom měli ještě více hovořit. A bylo by dobré, abychom zde měli legislativní dokument, který dokáže ovlivnit situaci, který ovlivní dopravu ve prospěch našich občanů. Kristýna Notu. Děkuji, Marie Kristýna Notu. Mm-hmm. Vážený pane předsedo, milí pane zpravodaji, milí kolegové, kolegyně, několik otázek a několik ještě poznámek. Děkuji za všechny tyto informace, které svikají bílé knihy. Jistě s tím souhlasíte, podobně jako já, že redukce CO2 bohužel zatím ještě nebyla dostatečně řešena. Ano, samozřejmě musíme zde mít infrastrukturu, která by umožnila zredukovat CO2. Ovšem, došlo k tomu opravdu marginálně marginálně. No a potřebujeme v této oblasti samozřejmě další řešení, další možnosti, nejenom to, co navrhujeme my, ale například místní produkce, propojení mezi místním producentem a spotřebitelem, dále je to územní řešení plánování, urbanizace a tak dále. No ale je to záležitost, která se týká zvýšení kapacity letiš. Ovšem na základě poslední zprávy účetního dvora vidíme přesně, jak vypadá tato problematika. Mnoho letiš například mm, u nás ve Francii jsou opravdu přetíženy, skutečně tam vidíme opravdu nedostatečné, nedostatečné, nedostatečné řešení této problematiky. U železnic bohužel je mi líto, že nejsme ochotni otevřít vnitřní trh v této oblasti pro hospodářskou soutěž, i když vidíme, že právě hospodářská soutěž bohužel není zatím ještě dostatečně využívána v této oblasti a velice často ovšem, ale je to řešeno takovým špatným způsobem, že dochází k zvýšení cen, snížení kvality služeb a opravdu velice takové citlivé situace a zneužívání eh, v této oblasti. Děkuji. Děkuji nyní i Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za to, že vypracoval tuto zprávu. Já bych si ale přála, aby tady byla také kritika a sebekritika. A to důrazným způsobem. Já si myslím, že v této zprávě musí být kromě konkrétních cílů, se kterými všichni souhlasíme, zdali to má být eh, upřesněno tak či onak, protože nikdo nepopírá, že doprava musí být udržitelná, Eh, že musíme dosáhnout eh, čísel Bílé knihy, ale co mi v té zprávě chybí, je, aby tam byl dotaz a proč jsme toho nedosáhli. A já si myslím, že bychom se zde měli odkázat na konkrétní problémy, se kterými se setkáváme rovněž v tomto parlamentu. Všichni víme, co se tady děje. Je to čtvrtý železniční balíček, který byl potřeba, protože ten třetí nebyl splněn. Hovoříme o potřebě energetické unie, hovoříme o společném nebi, všechno je to na papíře. A já si myslím, že v této zprávě by mělo být také jasné a důrazné sdělení pro členské státy a napsat tam, že abychom dosáhli všech těchto cílů, potřebujeme jiný druh evropské zprávy dopravy protože už si nemůžeme umožnit dovolit ten luxus, že neustále nesplňujeme to, co se objevuje v těchto zprávách. Nemůžeme nadále blokovat pomocí toho konceptu svrchovanost, protože to je v dnešní době v 21. století překonané. Musíme v této zprávě hovořit tež o politice. A já bych si přála, aby v této zprávě bylo jasné sdělení pro Evropskou komisi a jasný signál radě především, protože s nimi se střetáváme, když se jedná o zrušení těchto překážek. Kdybychom tyto překážky zrušili, tak by bylo všechno mnohem jednodušší, protože bychom mohli využívat naše zdroje mnohem účinněji a měli bychom v Evropě něco, co v současné době nemáme. Chci vám připomenout, že během minulého legislativního období jsme museli znovu definovat, v čem nebo co jsou evropské projekty dopravy, které jsou ty prioritní projekty dopravy. A ve, tam jsou definovány v této zprávě to též, co bylo v roce 1994, což bylo v tomto roce definováno jako prioritní. Nemůžeme vypracovat další zprávu, aniž bychom toto tam nezmínili, protože to je ten skutečný problém. Mezitím zpráva hovoří o čínských investicích, o Ázii, jeho východ. Já bych chtěla připomenout, že čínský vlak dojel až do Madridu. Nedávno, jestliže my jako Evropané nebudeme hovořit o potřebě jiné evropské zprávy, o jiné zprávě dopravy a že jsme všichni ochotni překonat a zrušit překážky, tak nedosáhneme svých cílů. A co se nakonec stane? To, co já jsem si e, vyslechla e, minulý týden v Madridu během mm, zasedání o jednotném nebi. Eh, lidé za mnou, několik osob za mnou přišlo a řekli mi, tady chybí hodně lidí na této eh, schůzi, protože já jsem inženýr a já už 40 eh, let slyším o jednotném nebi. Slova o jednotném nebi a zatím se nic neuskutečnilo a lidi jsou frustrováni. A to je to sdělení, ta myšlenka, kterou musíme předat. A potom se zaměříme na cíle, ale hlavně buďme upřímní a čestní. Když o tomto nebudeme hovořit, tak to bude zase další zpráva, která je velmi podobná, strašně podobná těm ostatním zprávám, které schvalujeme, aby se tady eh, nabilo dojmu, že pracujeme a byli jsme se sebou spokojení. Pane zpravodaji, prosím, řešme skutečné problémy, tedy politický problém a jasný politický signál radě. Já si myslím, že jedna stránka by proto stačila. Děkuji. Danke sehr. Eh, děkuji vám nyní Ines Ayala. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla nejdříve poděkovat panu zpravodaji a poblahopřát mu, protože si myslím, že ta práce je opravdu velmi dobrá a to představení té bílé knihy, to trvalo mnoho let a ta eh, revize je vlastně eh, takovou, takovým zhodnocením, jak už o tom hovořila paní Bilbao. Nicméně jsou tady určité eh, věci, které bychom měli řešit jiným způsobem. Já tedy mm, nejsem tak negativní jako koně, ale já si myslím, že to je zde celá zásadní a na každém na každé schůzi se o tom znova hovoří a to je eh, problém eh, zaměstnanců sektoru dopravy. Když se hovořilo o jednotném nebi, tak se hovořilo, že ti eh, letečtí dispečeři zmizí za několik let, protože takový dispečer takového dispečera nemůžeme vyrobit, nemůžeme ho koupit v supermarketu. Takže piloti, strojvůdci, všechny tyto profese potřebují čas není to pouze výsledek otevření trhu, jak se zdá. Já bych vám řekla, pane Fande Kampe, musíme se snažit, aby ten sociální balíček, to, jakým způsobem dosáhneme toho, aby ty profese eh, v dopravě se vším, co, to, eh, co s tím souvisí, veškeré ty rozdíly profesionální a ta různorodost těchto profesí, tak místo, aby to bylo pouze v té části té otevřenosti, ale aby to bylo uh, place in people, aby to Eh, bylo kromě cestujících, abychom zde zohlednili i, te, eh, i ti zaměstnanci, kteří budou eh, v budoucnosti určitě chybět. Potom bezpečnost, dojde k revizi směrnici, to jsou věci, které se tam mohou zapracovat, jako například bezpečnost pro nové automobily, automatická auta, elektrická, elektromobily, potom logistika, Eh, jak bychom mohli zrušit národní překážky, které se objevují, protože se upouští od intermodality, protože mm, silnice to není věc, která se tady nemůže jmenovat, nemůže se tady zmiňovat. Prostě má to své pozitivní a negativní stránky, ale je eh, pravda, že prostě existují eh, překážky v zemích kvůli intermodalitě. potom ta městská doprava, ta tube eh, transportation, tak eh, to mi přijde eh, věc budoucnosti, nějaké to potrubí, protože když si představím, že v evropských městech máme podzemí různé archeologické poklady, tak jsem z toho zděšená z toto kopání, no ale je potřeba to zmínit. A potom Eh, ta, mm, městka, ta hromadná doprava, vlaky, letadla a tak dále. Tomu se musí přistoupit a potom financování. Tam se mm, hovoří pouze o spoplatnění. Já vím, že poplatky to je náš věc, ale v případě toho Junkrova plánu si musíme uvědomit, jakým způsobem se eh, mohou eh, financovat infrastruktury a doprava. Protože jinak to bude prostě taková skládačka různých řešení, která se nedají dohromady. A potom ten model Evropské unie a mobility, viděli jsme to ve Washingtonu, e, musím vás prosím poprosit e, končit. Takže ten ještě model mobility, říká paní Ines Ayala. Ano, e, máme tady ten stanovený čas a jinak to nestihneme. Ní Andrea. Andrádeli. Eh, eh, eh, děkuji vám. Chtěl bych poděkovat kolegovi. Ale musím říci, že nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že ten text není úplně jasný, protože na té čtvrté stránce se hovoří o všech problémech, které existují, model shift, dekarbonizace například a potom mítné za využívání infrastruktur. Takže jsou tady odkazy na ty situace, které je potřeba řešit v budoucnosti. A je pravda, a proto je tak pozitivní, že byla vypracována tato zpráva a také, že bude dnes to slyšení o této otázce, které bude dnes odpoledne. Je pravda, že je potřeba vyřešit několik otázek, kdy zhodnotíme obdržené výsledky, abychom zjistili, zdali e, dosáhneme ambiciozních cílů toho, té původní bílé knihy. Mm, tato bílá, tento dokument by se měl e, splnit v dlouhodobém horizontu, ale vidíme už po čtyřech letech, jaké problémy máme těmito cíly a proto musíme dobře analyzovat obsah eh, Bílé knihy v tento moment a podle mého názoru musíme být k sobě upřímní a říci si, eh, jaký je vztah mezi realitou a mezi cíly, protože možná problém není s těmi cíly, ale s tou samotnou realizací těchto cílů. A musíme také analyzovat, E, také, jaké je pojítko s těmi současnými ukazateli, jaká je situace s e, v jednotlivých podnicích a také samozřejmě otázka životního prostředí. Já si myslím, že ta hlavní myšlenka komise je, a jsem ráda, jsem rád, že se začalo tady s touto analýzou, protože bylo připraveno sdělení pro všechny dotčené strany, zainteresované subjekty a doufejme, že tato analýza konkrétních výsledků e, povede k tomu, že se e, přesměřuje ten způsob, jakým aplikujeme tyto cíle, protože zdá se, že všichni e, jsou nějak zdrženliví. Danke sehr, jetzt Ismail Ertug. Děkuji, pan Ertug. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také eh, poděkovat panu zpravodaji, panu Vim van de Kampovi. Tady na těchto 12 eh, stránkách je velmi mnoho důležitých eh, věcí. Já jsem si ty nejdůležitější pasáže podstrhnul. Já si myslím, že je to opravdu důležité. Chtěl bych explicitně poděkovat panu zpravodajovi, že přistupuje také k otázce alternativních eh, paliv a při eh, provádění těch eh, kvalitativních cílů, takže se touto otázkou zabývá. Zároveň považuji za dobré, že se tady hovoří o technologii a že se tady hovoří o Cizaru a o těch dalších věcech. To je také důležité. A potom, že se hovoří o cílích o cílech eh, Emission Zero. A potom ještě bych chtěla říct něco k tomu, že členské státy eh, musí být povoláni k odpovědnosti, eh, pokud je o jednotlivá opatření. A to bych chtěl zde na tomto místě říci. Co je důležité a co je dobré, ty users pays principles, že to je důležité. A na stránce 9, tak jak tomu já rozumím, tam je ten evropský rámec, který by byl žádoucí. A tady se říká, Existing car road charging schemes. Evropská komise má ohodnotit stávající systémy silničního mýta. A zde si myslím, že by Evropská komise měla přijít s legislativním návrhem a že by měla přijít s balíčkem road package. A potom jsem rád, že se tady zmiňujete o ten T, a že tam e, jsou také ty sociální podmínky v tomto dokumentu. Já bych si přál, kdyby na stránce 9, e, co se týče té evropské sítě, té, evropské, té formace ohledně evropské dopravní sítě, takže tady ta formulace FC, tak to bych ještě si přál doplnit, protože aby e, aby se tady splnilo to volání po té evropské přidané hodnotě. Takže aby tady byla ta formulace v případě model shift, eh, takže souhlasím s tím, že tady musí být ta udržitelnost, ale jsem názoru, že těch 300 eh, kilometrů, které jsou tady na stránce 8, takže to musí být eh, jako cíl v roce 2011. A potom na stránce 11 Eh, to je eh, to citlivé téma těch eh, delších nákladních vozů a těžší, abych zde přidal nějakou větu, kde by se to jasně tematizovalo. Děkuji. Petr van Dalen. Bez mikrofonu, bohužel. Äh, man, man kann nicht hören, obwohl das Mikro an ist. Vielleicht. Deze probeer ik deze even voorzitter. Doet deze het Děkuji za slovo, pane předsedo, takže já zkusím, zkusím tento mikrofon, toto snad funguje. Takže vážený pane předsedo, rád bych pouze několik doporučení Géteho, panu kolegovi, zpravodaji. Já bych řekl, snažte se, aby o, o maximální výsledek. To znamená, poprosím vás, aby ta zpráva nebyla příliš dlouhá, abychom se prostě nějakým způsobem eh, neplýtvali papírem, ale spíše se zaměřili na zásadní věci, to znamená nevolat po dalších pravidlech, dalších normách, další legislativě. Podle mého názoru je zde jedna zásadní problematika, a to je nekalá konkurence v této oblasti a především silniční a letecké dopravě, podle mého názoru. A tam bychom měli investovat naše energii, naše úsilí. Prosím, pane kolego, abyste skutečně zde nevyjmenovával celé seznam seznamy záležitostí, které prostě budeme pouze, o kterých budeme pouze diskutovat. Ano, vážený pane předsedo, my jste skutečně v posledních letech jsme připravili mnoho pravidel, legislativy, různých omezení. Ovšem problém v Evropě je především v té samotné implementaci. Bohužel v některých případech žádná realizace či implementace nedošla, v jiných případech byla implementace diskriminační a to je, pane předsedo, jedna z věcí, kterým bychom se měli věnovat zásadnějším způsobem, například v oblasti silniční dopravy. V Itálii by měla být implementace stejná jako v nízozemí nebo v Německu, aby nedošlo k nějakým příliš odlišným způsobům implementace nebo diskriminační praxi v jednotlivých zemích. Je zde několik zásadních bodů, pane kolego, které bychom měli zdůraznit. Ovšem prosím, abychom zde neměli skutečně stránky celé popsaných záležitostí, které nezajímají celý, celé toto odvětví ani naše občany. Eh, ještě než dám slovo komisi, tak bych to schrnul. Takže potřebujeme sebe kritiku. Po mnoha letech děláme revizi, co se uskutečnilo a co ne a hlavně proč ne. Potřebujeme analýzu, proč některé ty věci se nepovedly, abychom znovu neopakovali chyby, protože se nic nezměnilo. Zde se také hovoří o tom, že musíme, že došlo ke eh, zvýšení emisí v sektoru dopravy, přičemž v jiných sektorech se dosáhlo snížení. A proč se toto nestalo? V poslední bílé knize byly dlouhodobé cíle 2013-2015 eh, a my jsme řekli v parlamentu, že nemůžeme udělat ten druhý, třetí krok bez toho prvního kroku. Takže do roku 2020 snížit o o 20% v s rokem 90 a je potřeba tedy říci, co se neuskutečnilo, co se nepovedlo a proč. Eh, ta realizace je rozhodující, ne ty cíle, které jsou eh, krásně formulovány. A samozřejmě ta nekalá hospodářská soutěž, eh, která samozřejmě zvýhodňuje ti, ty, kteří škodí životnímu prostředí. A to tak nemůže dovolit. A když se podíváme na analýzu těch posledních čtyř let, tak já bych chtěl vědět, proč se to nesplnilo ale možná se tam také dosáhlo některých úspěchů, ale co udělá komise pro to, aby se to v budoucnu změnilo? Prosím, máte slovo, uh, eh, Perlíny, prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji za slovo, pane předsedo. Co udělá komise? My samozřejmě si vezmeme, vybereme z této zprávě opravdu vše, co považujeme za důležité. My považujeme tento příspěvek za velice kvalitní, velice dobře načasovaný. My jsme právě začali ten proces inventarizace v oblasti Bílé knihy. To, co se nám povedlo, to, co se nám naopak, řekněme, nepovedlo, stoprocentně tam, kde ještě potřebujeme zlepšení. V takovém průběhu podobné inventarizace, a my jsme již několikrát se snažili na to poukázat, my se nesnažíme nějakým způsobem opětovně to celé vymyslet a předělat od základu. My nechceme samozřejmě to dítě vylít i s vodou z vaničky. Je to přeskum, je to cvičení, ve kterém se nebudeme zabývat nějakými novými cíly nebo zásadním způsobem měnit důležité principy, například neomezit mobilitu, spíše podporovat mobilitu a zároveň zajistit, aby to byla udržitelná mobilita. A další prioritou je konsolidace dopravních politik, a to je především vnitřní trh. Proto jsem nesmírně potěšen tím, že mnoho kolegů vystoupilo právě tímto směrem, zdůraznilo zásadní aspekty, aniž bychom chtěli do toho zahrnout příliš mnoho nových dimenzí, spíše konsolidovat to, co již máme k dispozici a řádným způsobem prosazovat stávající pravidla. Další prvek, který zazněl v diskuzi několikrát, prvek, kde bychom chtěli ještě dále spolupracovat společně s vámi, možná nejdůležitější je ta lidská dimenze uživatelská dimenze, udělat co, čím dál tím více pro naše uživatele, včetně určité práce v oblasti změny určitého nastavení, myšlení, to jsme si samozřejmě poznamenali. A ten lidský rozměr, pokud je o pracující, kvalita práce, příležitosti v této oblasti a především jasné zacílení na novou generaci. Toto je jedna z dimenzí která chyběla původně v Bílé knize, čili zde bychom měli té sociální stránce v oblasti dopravních politik udělit prioritu. No, ale je to určitá frustrace, která zde zazněla a my to sdílíme, alternativní paliva. Ten pokrok je příliš pomalý. Legislativu jsme navrhli v průběhu posledního legislativního období, ovšem nešla až tak daleko, jak bychom si přáli především v oblasti energetické účinnosti. Tam nás čeká ještě velký kus práce. Chceme, aby samozřejmě v rámci energetické unie to zaměření na dopravu bylo ještě vyšší. Ve spolupráci s vámi se nám to ještě snad eh, povede zlepšit. A dále to byla infrastruktura to jsme rovněž eh, poznamenali si, je to férová infrastruktura. Zaměřujeme se spíše na novou infrastrukturu, to je pravda, a ne na údržbu a upgrade stávající infrastruktury. To je další věc, které bychom měli věnovat pozornost, to si ceníme tyto poznámky, nehovořit pouze o nových možnostech, nových zdrojích financování prostřednictvím inovačních finančních nástrojů. Tam například včera proběhla kvalitní rozpráva týkající se EFSI. Doufáme, že i tato oblast nám pomůže zlepšit situaci, ale například financování prostřednictvím lepšího stanovení cen za využívání infrastruktury. A někteří z vás se o tom i zmínili, i to oceňování určitých externalit, které tvo- se tvoří eh, v důsledku dopravních záležitostí. Tyto aspekty jsou naprosto zásadní pro kvalitní a účinný systém dopravy. Čtvrtý aspekt, nesmírně důležitý aspekt, kritika logistického řetězce. Potřeba zaměřit se na některé zásadní aktéry, například přístavy. Tři z poslanců se o tom zmínili, přístavy jako integrátor logistického řetězce. Jednou z priorit je i diskuze o nařízení týkající se přístavu. dále je to industriální základna. Ano, to je další důležitý pohled, nejenom pokud jde o výrobce, ale i poskytovatele služeb, a proto jsme nesmírně rádi, že tento pracovní dokument pana Van de Kampa zdůrazňuje eh, tyto oblasti, což znamená, že se určitým novým pohledem můžeme podívat na politiku v oblasti hospodářské soutěže, zároveň obchodní politiku, která je rovněž nesmírně důležitá. A dále je to urychlení inovací. Mnoho poslanců, poslankyň zdůraznilo tu drastickou akceleraci některých nových eh, služeb, výzvy, které to sebou nese, protože my musíme jistě i adaptovat náš legislativní rámec a ne eh, omezovat inovaci, spíše podporovat inovaci, ale zároveň zajistit rovné hrací podmínky pro různé subjekty. Čili ano, samozřejmě i zúraznění toho, že nás čeká hodně práce ještě v tomto ohledu a městská dimenze. Nejenom, že jsme nesmírně potěšeni tím, že jste zdůraznili důležitost této městské dimenze, jsme vám těční za iniciativní zprávu v tomto ohledu, pokud jde o mobilitu, o městskou mobilitu. Děkuji. Eh, děkuji a nyní má slovo opět pan zpravodaj. Ik denk wel dat het uh, belangrijkste woord vandaag. No, děkuji dat wij geen... Děkuji, pane předsedo. Já si opravdu myslím, že nejdůležitější věc, která se zazněla, je to, že nechceme nějaký neslaný, nemastný dokument. Nicméně, co se tedy týče obsahu toho dokumentu, já si myslím, že tenhle dokument eh, není takový. Samozřejmě se můžeme eh, řeš, eh, lišit v názoru, ale třeba kolegyně z EKR eh, e mm, hovořila o cílech v dekarbonizaci, říkala, nebo někdo jiný za EKR říkal, že jsme příliš ambiciozní v cílech dekarbonizace, že se nám to nepodaří. Pan Deli říkal, že musíme být realističtější při stanovování cílů. Samozřejmě, tady je vždy dilema, které <clears throat> stojí před spravodajem. Také pan Aikut řekl, že podle něho je udržitelnost výzvou. Udržitelnost je výzvou pro průmysl, pro odvětví, mm, měl by vést k inovacím a k tomu, abychom tlačili věci ku předu. Ale já bych chtěl zdůraznit, že soukromé vlastnictví automobilu je pro celou řadu lidí Eh, možností jakési emancipace a je to zejména, se to týká lidí ve střední a východní Evropě. My se na to možná díváme z toho pohledu západní Evropy, chceme eh, ta auta odstranit z měst a tak dále, ale musíme si uvědomit, že prostě jsou na to různé pohledy. Taky mě velice tedy překvapilo, co řekla paní Belbao. A pan Ertuk vlastně na to také navázal. Řekli jste, že celá řada těch dopravních problémů se projevuje na vnitrostátní úrovni, že tady můžeme navrhnout úžasnou evropskou politiku, nicméně pak je tedy kámen úrazu, když se ta politika má provádět na úrovni jednotlivých členských států. O tom si myslím, že musíme mluvit znovu s komisí i s radou. A pak ještě ta citace nebo to doporučení mm, GTho, které jste zaznělo, já s tím souhlasím ale já si myslím, že já i mý spolupracovníci že jsme snažili všechno tuto zprávu připravit v rámci osmi stran a že to e, tady by mělo být postačující. Děkuji vám za spolupráci. Příští týden se ta zpráva zašle k překladu a těším se na pokračující diskusy. Děkuji vám. Ten jednoduchý překlad e, Goethova citátu je více je méně. Tedy méně je více. Eh, takže eh, tímto ukončujeme tuto rozpravu a 13. Eh, 14. dubna to je představení prozatímní zprávy a lhůta pro pozměňovací návrhy je 20. dubna. Hlasovat se bude na půdě výboru TRAN 28. května a hlasovat na plénu se bude v červenci 2015. A nyní další bod, postupy a praktiky týkající se slyšení eh, komisařů, poučení z postupu v roce 2014. Já jsem zpravod, eh, navrhovatelem. Možná si pamatujete, že jste, jsme nebyli nadšeni eh, po tom, co nám pan Ševčevič řekl, že to bude úplně všechno jinak, že bude jiný postup a já jsem podepsal dopis eh, panu eh, Junkrovi a eh, zatím žádnou odpověď jsem nedostal. Bylo to posláno panu Šulcovi. Nevím, jak to s tím dopisem vypadá. Já jsem tedy očekával více. A nyní tedy napíšu zprávu a řeknu komisi, co by se na to mohlo zlepšit, protože čas nás tlačí, tak to řeknu rychle. Existuje časový plán ale zatím se nepočítalo s tím na začátku. Eh, prosím, eh, prosím, pokud musíte hovořit, tak běžte eh, prosím ven, protože oboje nejde poslouchat a hovořit. Takže ten plán byl takový, byl tak sestaven, že to vyhovalo všem těm komisařům, ale samozřejmě tady byl problém s tím, že by se musel zohlednit počet žen v komisi. To samozřejmě podporujeme, ale s tím souvisejí určité problémy, proto já jsem navrhl, aby ty země, které to zná ty země, které vybrali dvě osoby, tak aby alespoň jedna byla žena. Měli bychom také diskutovat o tom 1. listopadu, e, já si myslím, že ten časový plán je velmi eh, těsný, dobře, takže až do prosince byla v úřadě ta stará komise, ale my si myslíme, že kvalita je před rychlostí. A proto uh, si myslím, že bychom zase neměli jenom se dívat na, te, na to, že čas nás stačí. Potom uh, paní komisařka Bulc, která je odpovědná za dopravu, tak eh, jak víme tady, to také není férový přístup pro ní, protože ona má tu eh, výhodu, že věděla, jak eh, s tím pracovala pan Ševčovič a proto si myslím, že to není úplně spravedlivý přístup. A potom konference předsedu nám předepisuje, jakým způsobem máme postupovat ve výboru. My jsme se tedy na tom dohodli a my jsme tedy eh, zde si myslím, že bychom měli mít více flexibilitu zde ve výboru, takže ne, musí být v každém výboru stejný postup, aby, a, abychom si mohli eh, vybrat nějaký postup, který nám vyhovuje. Vím. Děkuji, eh, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za eh, ten upřímný, eh, byť kritický přístup, který si <clears throat> přijal k této otázce. Já jsem také přijal, eh, já jsem také předložil několik pozměňovacích návrhů, abychom ten postup jaksi odosobnili. Myslím si, že totiž se zde nemusí mluvit přímo o panu Ševčovičovi nebo o paní Violetě Bulcové, jde prostě o, ten, o ty postupy. A e, nechci, abychom příště vlastně dělali stejné chyby, ale myslím si, že prostě e, zároveň je to věc, která je vlastní celému tomu systému. Jsou zde e, stále ty, e, to napětí mezi levicí, pravicí, mezi muži, ženami a tak dále. A tento dokument mám pocit, eh, je zde z toho důvodu, abychom se poučili z tohoto postupu, abychom příště už ty chyby neopakovali. Zároveň si myslím ale, že tento postup pro um, slyšení komisařů je velice specifický. Skupina EPP by ráda požádala o to, abychom více eh, pozornosti věnovali systému dehont, eh, dehontovy metody a podle toho tedy, aby tam byly ty body, eh, čili by se to um, pak vlastně um, obrátilo v počte, počet řečníků. Já vím, že třeba v jedné skupině tam někdo hovořil třikrát a ostatní neměli třeba možnost tomu vystoupit vůbec. Děkuji, říká pan předseda, nyní paní Čeky Foster. Děkuji, pouze několik komentářů, pane předsedo. Myslím si, že je dobré upozornit na tento postup, protože konkrétně náš výbor TRAN byl dost na holičkách. Mm. Ano, myslím si, že tady pan eh, zpravodaj nikdy nemůže být eh, obviněván z toho, že by předkládal nějaké eh, zprávy, které mm, se nikoho nedotknou, které nikoho nezajímají. Takže, pane předsedo, jak jsem říkala, nebylo to vlastně fér. Ten postup nebyl férový ani k navrhovaným komisařům, k těm kandidátům, protože to slyšení je velice důležité a my jsme vlastně vůbec často, eh, původně tedy vlastně jsme vůbec ne, nemohli taková slyšení konat, vůbec jsme se nemohli nic, na, na nic ptát těch eh, kandidátů, eh, takže to, od toho jsme se docela už posunuli vpřed, ale třeba s tou paní Violetou Bulcovou, ona měla tři nebo čtyři dny na to, aby se připravila na vystoupení ve slyšení, takže to bylo opravdu problematické jak pro ní, tak i pro nás, pro obě strany. Takže opravdu musíme říci jasně, že Členský stát tedy má navrhnout toho, koho považuje za vhodného kandidáta na komisaře, ale je důležité, aby vlastně se více pracovalo ještě v té, v té fázi, než vůbec tedy tam ten seznam těch kandidátů bude. Takže důležité, aby nás komise nestavila do takových pozic. Souhlasím také s tím, co řekl pan Van den Kapp, je pravda, že v některých výborech eh, někteří řečníci vystupovali několikrát a dokonce třeba jeden kolega vystoupil ve třech výborech na slyšení. To si myslím, že už trošku přeháněli. A myslím si, že opravdu důležité, aby, celá, aby celý ten postup byl zefektivněn. To je ta hlavní věc. Děkuji nyní paní Gezíne Meissner. Děkuji, já nejprve budu hovořit anglicky, protože jsem stínová zpravodajka s panem Teličkou. Pan Telička dnes nemohl přijít, nicméně dal mi své poznámky v angličtině. E, jsem tedy stínovým zpravodajem za Trump a chci říci, že tato zpráva, e, tato stanovisko je dobré a e, úplné a také jasně hovoří o těch nejdůležitějších věcech. Souhlasím plně s odstavcem 1, i když se domnívám, že by tam také měla být lhůta, Eh, dokdy vlastně může být eh, zamítnut ten kandidát parlamentem. Také souhlasím s odstavcem 2. Odstavec 3, tam mám trošku jiný názor. Souhlasím s tím, že eh, nový předseda má mm, také mít možnost ještě vybrat jiného kandidáta, nicméně neměli bychom členským státům nařizovat, koho mají vybrat je to na předsedovi komise, aby tam zajistil dobrou rovnováhu mezi muži a ženami. A pak je otázkou tedy, když někdo byl eh, zamítnut, jak by to bylo třeba, kdyby členský stát navrhl dvě kandidátky, místo tedy jednoho kandidáta a jedné kandidátky. Já jsem chtěla říci, že by tedy bylo dobré, eh, možná to říkám také z toho důvodu, že jsem také žena, myslím si, že Juncker eh, je může být rád, že jsou zde také liberálové, protože jinak by tam nebylo devět komisařek. Dále, to byl tedy můj osobní názor. Dále, odstavec 3. Tady jsem trochu specifický ohledně specifické role konference předsedů. A také mi zde chybí to, že by vlastně komisař, nebo komisař by, každý navrhovaný komisař by také měl e, představit priority svého programu. Nicméně já jsem s tím spokojený, s tímto stanoviskem a předložím pouze několik pozměňovacích návrhů, které půjdou v, v souladu s tím, co jsem teď právě předestřel. Děkuji, Pavel Telička. Merci beaucoup, monsieur le président. Eh, je, je, je... Děkuji za slovo, pane předsedo. Jestli dovolíte, pokud jde ta, o tu otázku, slyšení, tak já vím, že například by o tom mohlo pohovořit i v souvislosti s dnešním programem, protože čekáme paní Bulc. A v podstatě to je omezeno pouze na koordinátor. To znamená, že to bude za zavřenými dveřmi. No a to znamená, že v podstatě například nezařazení tam nebudou mít přístup. Já samozřejmě chápu, dobře, bude to diskuse, která se týká ne přímo teda diskuse s vámi, pane předsedo, ale spíše s orgány Evropského parlamentu, protože bychom se chtěli dozvědět, zda teda my, jakožto nezařazení tři poslanci, bychom mohli být zastoupeni například v nějaké, na této schůzi koordinátorů, která e, v podstatě administrativní charakteru, to se musí prodiskutovat. A pokud jde o slyšení komisaře, my skutečně nevíme, proč by nezařazení měli být vyloučeni z takového slyšení. To skutečně si myslíme, že je diskriminační postup. Podle mého názoru. To znamená, že vlastně nemáme možnost my rovněž vykonávat určitou kontrolu nad evropskou exekutivou. Thank you. Thank you. Ich bedanke mich ja für den Aus eh, Děkuji vám k těmto eh, té podrobné informaci ohledně zprávy, i když to úplně s tou zprávou e, nesouvisí, ale nejedná se o žádnou změnu, ale o zprávu. Takže koordinátoři si to vyslesli, vy nemáte žádného koordinátora, protože vy nejste politická skupina. To je váš problém. Takže ta, e, tato pravidlo je ve všech výborech, že sekretariát se zúčastní tohoto zasedání a potom vám to vás o tom informuje, ale ti, co jsou nezařazení, tak se nemohou zúčastnit, ale platí to ve všech výborech a to já nemohu porušit. Ale výjimečně vám dám opět slovo, abyste se vyjádřil. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Všem to je opravdu, já mám 30 let zkušenosti v parlamentu, toto je opravdu neuvěřitelné. To znamená, je to vlastně sezení, kde asistenti jsou, mají přístup a my jakožto poslanci ne, to je neuvěřitelné. Dobře, vy říkáte, že vlastně se tam můžeme zúčastnit, aniž bychom promluvili, že je to možné, asi bychom o tom mohli ještě diskutovat, možná, že ale i to by mohlo být ještě teoreticky napadeno. Ovšem to, že vy vlastně, že vaši asistenti tam mohou být a vy tam nemůžete být, nemůžete tomu naslouchat, tak to, pane předsedo, promiňte, když já vás samozřejmě respektuji, váš post respektuji, tak to je podle mě absolutně skandální tento postup. Já chápu, že to mu, že s tím nesouhlasíte, ale já s tím nemůžu nic dělat, to je rozhodnutí konference předsedu a e, tam s tím já nemohu nic dělat. Pokud je pokud eh, chcete změnit toto pravidlo, tak eh, já vás podpořím, já ale s tím nemohu nic dělat. Nemohu dělat žádnou výjimku, protože to je obecné pravidlo tady v parlamentu. Já jsem, já těším se na pozměňovací návrhy a lhůta je čtvrtek 19. března a hlasovat se bude eh, v 14. dubna a 5. Eh, května a v květnu se o tom bude hlasovat na plénu. A v AFKu tedy 5. května, ve výboru TRAN 14. dubna a v květnu eh, na plénu. A nyní bych přistoupil k prezentaci o investiční bance. Jsme rádi, že jste zde a že nám předložíte eh, krátkou eh, zprávu, protože dnes eh, takže vás tady vítám. Vítám vás zde. Zastupujete Evropskou investiční banku a dávám vám slovo. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thank ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste nám umožnili přijít a přednést tuto prezentaci. Na této schůzi jsme velice rádi. Jmenuji se Tender. Byla jsem požádána, abych předložila prezentaci o půjčkách, o úvěrech a o tom, jak probíhá také hodnocení projektu na úrovni EIB. Mám zde také kolegu nebo kolegyni ehm, která také ráda odpoví třeba dotazy e, konkrétně EFSI, protože také sleduje jednání ohledně EFSI. Dovolte mi tedy podívat se na první snímek, který hovoří o tom, jak to tedy vypadá v e, úvěrech v, ob, v oblasti dopravy. EIB má splnit cíle mm, politické politiky v oblasti dopravy v Evropské unii, soustředíme se na růst a zaměstnanost, e, souvisí to také s, do, s dokončením transevropských sítí. Dalším cílem je ekonomická a sociální soudržnost a v neposlední řadě máme také podpořit udržitelnost v oblasti životního prostředí a také boj se změnou klimatu. Vpravo se prosím podívejte na graf, který ukazuje, jak jsou důležité úvěry v oblasti dopravy když to tedy porovnáme s eh, úvěry pro ostatní nebo pro všechny oblasti, takže je to 20 až 25 mm, úvěrů z EIB tvoří právě úvěry pro dopravu. To je velice důležité. Eh, tyto, mm, je to důležité z toho důvodu, že v dopravě jsou to často dlouhodobé projekty a naše banka právě poskytuje dlouhodobé financování. Další snímek. Podívejme se nyní na pododvětví a na to, jak jsou rozložené úvěry. Vidíme, že více než 50 plyne do železniční dopravy a městské dopravy. K tomu se pak ještě vrátím. Dále vidíte, že v uplynulých deseti letech jsme dali asi 14 bilionů eur ročně právě na odvětví dopravy. Um, vpravo vidíme, kolik peněz plyne do sítí TNT, asi 83 miliard, více než 60 a také vidíme i dopad krize. Na tom grafu vidíme, že v posledních letech bylo eh, investováno méně, byly tam menší úvěry. Jde to také o to, že členské státy omezily své projekty a proto také máme nyní i méně projektů, než tomu bylo dříve a také méně projektů se navrhuje a prosazuje. Dále, Máme speciální politiku eh, z roku 2011, která řídí právě poskytování úvěru pro dopravu. Vycházíme z bílé knihy Komise o dopravě z roku 2011. Byla to vlastně taková první speciální koncepce, kterou jsme konzultovali s veřejností a ta odezva byla dobrá. Teď čili, jak tedy vypadá ten náš přístup. Máme zde multimodální přístup, abychom optimalizovali naše zásahy. Eh, dále se snažíme jako prioritu mít udržitelná dopravní řešení v letecké a silniční dopravě. To znamená, že tam eh, máme větší omezení a to eh, tím, že tedy financujeme pouze projekty, které jsou v TNT sítích anebo v oblastech v soudržnosti. Dále také musí tyto projekty mít velkou ekonomickou návratnost, a k tomu se ještě vrátím. Dále máme určité konkrétní specifické požadavky pro jednotlivá odvětví. Například nepodpoříme městské projekty, pokud nejsou součástí integrovaného městského plánování. A také máme například určité eh, požadavky, které se týkají menších projektů nebo bezpečnostních rysů. Je také zapotřebí dodat, že samozřejmě působíme v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie. No a když jsme se tedy podívali podrobněji na to, kam plynou ty peníze, tak se možná můžeme podívat na cyklus projektů. Vidíme tedy, jak to vypadá od začátku až po konečné monitorování. Takže když se k nám dostane projekt, nebo jak se k nám ten projekt dostane. Někdy tedy spolupracujeme předem mm, s těmi zúčastněnými stranami, někdy vlastně hovoříme třeba v postupech monitorování o tom, jaké projekty by mohly následovat. Mm, první taková kontrola se týká způsobilosti návrhu projektu, některé projekty prostě se, ukázají, se ukáže, že nejsou způsobilé pro financování EIB. A také tam máme tedy konkrétní odvětví. Když proběhne tato první kontrola, tak dále tyto projekty mm, jsou konzultovány s příslušnými útvary Evropské komise. Dále probíhá fáze hodnocení, tam jsou většinou tři um, osoby Dva jsou z našeho ředitelství pro projekty a jeden je tedy odborník na finance. Mm, díváme se také na ekonomické odůvodnění, ekonomickou zprávu toho projektu. Je důležité, aby projekt byl mm, udržitelný a aby také e, potom mohl pokračovat i potom, co bude ukončeno to financování, aby byl životaschopný. Dále náš tým přeskoumává e, projekt také vlastně hodnotíme i dopady na životní prostředí, na sociální sféru a tak dále. Um, soustředíme se také na to, zda navrhovatel má dostatečné kapacity k tomu, aby projekt zavedl do praxe, protože nemá cenu financovat projekt, který nakonec nebude zrealizován. To je také součástí našeho hodnocení. Rovněž se zajímáme, jak ten projekt bude nakonec eh, vypadat v praxi, jaká bude ta operační fáze. Pokud je tam nějaký, jakýsi v ozovkách slabý um, navrhovatel projektu, tak mu můžeme také poskytnout určitou asistenci, aby ten projekt nakonec předložil v co nejlepší formě. Také se snažíme zhodnotit rizika, posoudit rizika, snížit eh, určité, eh, snížit tato rizika třeba tím, že poskytneme asistenci tomu navrhovateli a tak dále. Také ještě jednáme i o smluvních podmínkách, čili v těch konečných fázích projektu se do toho zapojují i naši právníci a je důležité, aby ten projekt byl veden za takových podmínek, eh, jaké tam chceme No a pak tedy už se hovoří o tom i, jaký je vlastně navrhovatel um, a hovoří se o tom konečném úvěru a nakonec se to tedy dostane naší řídící radě. Pokud je všechno v pořádku, tak ten úvěr je poskytnut a potom následuje ještě monitorovací fáze, která právě u těch dopravních podnik, um, projektů může být poměrně náročná. Ještě bych chtěla zdůraznit klíčové uh, fáze toho hodnocení. Už jsem říkala, že to hodnocení je nezávislé, jsou tam odborníci z jednotlivých odvětví. Eh, máme odborníky, kteří pracují pouze v dopravě, ale spolupracují s námi také inženýři, ekonomové. A to si myslím, že je docela velká výhoda, protože tito lidé jsou zvyklí hodnotit a porovnávat eh, projekty, také mají zkušenosti z jednotlivých zemí a to je pro nás velkým přínosem. Mm, v té souvislosti se také často ukazuje otázka, zda ten postup je úplně stejný u všech projektů, zda to bude u CEFu a u EFSI. Já chci říci, že ano, že budeme vlastně používat stejný proces i pro projekty v rámci EFSI a CEFu. Eh, dále technická stránka, vycházíme z nejlepších postupů jednotlivého odvětví a také přeskoumáváme i analýzu nákladů a přínosů tohoto projektu. Díváme se i na to, zda je po tom projektu poptávka a jaké budou náklady. Máme určitá kritéria, určité normativy. Asi vás nepřekvapí, že velice Často jsou navrhovatelé projektu takový až přes příliš optimističtí ohledně svých návrhů a někdy je ta situace nebo i ta čísla jsou taková trošku um, neobjektivní. Takže je důležité, abychom tedy všechny obavy rozstýlili. Je to tedy je také důležité, abychom dobře přeskoumali i ta čísla, abychom přeskoumali i tu analýzu nákladů a přínosů, máme vlastně svou vlastní analýzu, abychom se nakonec rozhodli, zda to řešení je dobré a třeba můžeme i přemýšlet o tom, zda ten mm, zda pro ten projekt je dostatečná poptávka a zda vůbec ten projekt tedy bude dobře přijat v praxi. E, nedávno jsme také do celé té analýzy zapojili i analýzu toho, jaký bude mít projekt dopad na životní prostředí. Konkrétně se hovoří o, tedy o tom eh, otisku ohledně CO2, také jaké tam budou emise skleníkových plynů a tak dále. Chtěla bych ještě říci, že EIB má speciální strategii pro ochranu klimatu, která také byla mm, podrobena veřejné konzultaci. To vás asi zajímá, protože právě odvětví dopravy je velice důležité v tomto ohledu. Dále, co se týče dalšího screeningu projektů, tak máme ty speciální metodiku přidané hodnoty. Tato metodologie samozřejmě, že my využíváme osvědčenou praxi, je to podobné s ostatními metodologiemi, máme zde tři pilíře, jednak je to hodnocení kvality daného projektu, určitý rating, dále je to druhý pilíř, jakým způsobem, jak dobře tento projekt zapadne do našich cílů politik EU a třetí pilíř, jaká, jaký je příspěvek EIB tomuto projektu. Čili toto je určitě rámec, který využíváme, hodnotíme, děláme rating jednotlivých projektů a zároveň jsme schopni monitorovat vždycky, jakým způsobem tento projekt plní to, co jsme si stanovili. Dále zde máme něco, čemu říkáme indikátory, které monitorují výsledky. To znamená, že se díváme na zásadní dopady tohoto projektu, výstupy, výsledky a výkonnost a to využíváme v ex post analýze, hodnocení, to je velice dobrý, kvalitní nástroj pro nás, pro všechny při monitorování projektu. A úplně na závěr, jestli dovolíte, jak to asi vypadá za ten poslední rok v oblasti dopravy naše projekty, vidíte, že jsme využili všechny tyto indikátory, ukazatele, nejenom v rámci různých komunikací, využíváme samozřejmě monitorování všeho toho, zda cíle, které jsme si stanovili, jsme skutečně stanovili, zavádíme to poté do našich nových projektů, tak aby jsme se poučili z minulosti, z minulých již zavedených a implementovaných projektů. Několik takových příkladů úplně na závěr. Ráda bych vám samozřejmě ukázala to, že jde o celou škálu různých projektů, které zde vidíme, například různé, samozřejmě transevropské sítě a projekty v této oblasti. Jeden je právě součást klíčové železniční infrastruktury ve Španělsku, to je ten první příklad, nebo příklad dalšího projektu minulý týden jsme ho na naší správní radě schválili, to byl v podstatě takový projekt pro Londýn, vnitroměstskou dopravu, regulace v této oblasti, cyklostezky a poslední projekt z minulého roku, to bylo například po Baltí eh, potřebujeme eh, určité zavádění nových prvků do lodí, LNG projekty, čili mm, různé typy, jak vidíte, opravdu je to široká škála. Úplně na závěr bych ráda řekla, že v posledních takových, v posledním období ty hlavní trendy, které zde vidíme, naše politika od roku 2011 jasně poukazuje na to, že máme takové zelenější spíše portfolio, to znamená, že se snažíme prosazovat to, aby jsme právě dospěli k tomu, k tomu modálnímu shiftu, tomu přesunu z silniční dopravy na jiné typy dopravy, a samozřejmě, že my se i do budoucna budeme snažit pracovat na projekte v oblasti TNT, to je jasné, ale zároveň určité zacílení v některých členských státech Vidíme potřebu rehabilitace stávající sítě, obnova tato, této sítě, lepší využití stávajících prostředků, inovační různé projekty v oblasti inteligentních eh, systémů, systémů řízení dopravy. Samozřejmě, že ERTM systém je nesmírně důležitou součástí našich projektů. Budeme v tom pokračovat i do budoucna v rámci implementace nových eh, investic do železnic nedávné době jsme se rozhodli investovat i do nových alternativních forem, alternativních eh, paliv, elektromobility, nemáme zde ještě nějaké rozsáhlé projekty, ovšem je to možnost do budoucna. A úplně poslední slana, poté již opravdu budu pouze poslouchat. Poslední věc, která je pro nás zásadní. My samozřejmě máme čím dál tím méně zdrojů, to je jasné a právě proto je důležité, abychom je zaměřili na kvalitní projekty a vybrali, zvolili ty projekty, které jsou nejkvalitnější a to děláme částečně tím, že analýzujeme jednotlivé projekty, hledáme řešení, hledáme skutečně ty nejlepší, nejoptimálnější projekty, které chceme podpořit. Samozřejmě, že musíme udělit prioritu těmto projektům na systémové úrovni. Evropská komise odvedla skvělou práci, u transevropských sítí. Máme samozřejmě v této oblasti podle mě velice kvalitní rámec pro plánování na evropské úrovni, který je podle mě kvalitnější, než jaký jsem měla možnost vidět v jiných částech světa. Čili to, co je zásadní a pokud chceme skutečně pokročit v této oblasti, je to, že musíme opravdu postupovat řádným způsobem a prior, udělit určité priority. Pokud tam potřebujeme silnici, tak tam neuděláme dálnici a tak dále, čili takový inteligentní a co možná nejúčinnější způsob, jak využívat omezené zdroje. Jedna z věcí, které občas nefungují tak, jak bychom si přáli, by promoteři, chtějí někdy provést projekt co možná nejrychleji a bohužel úplně analýza rizik není provedena úplně nejřádnější způsobem, proto to může pro veřejný sektor znamenat dodatečné náklady. Proto si myslíme, že zde je velice důležité být opatrní, především když hovoříme o velkých infrastrukturních projektech. Samozřejmě, že musíme zajistit, aby to byly projekty, protože jsou to dlouhodobé projekty, aby byly udržitelné z dlouhodobého lízka. To je poslední poznámka. Takže děkuji za to, že jsme mohli vystoupit, že jsme mohli mezi vás přijít a jsem připravena odpovědět na jakékoliv dotazy. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme za tuto zprávu. A nyní má slovo Fandekam. Děkuji za slovo, pane předsedo. <clears throat> Děkuji, děkuji. Pan Markus Píper za chvíličku jistě vystoupí. A já za sebe bych chtěl říci, že to pozitivní, co podle mě zaznělo ve vaší prezentaci, je to, že v posledních letech jsme viděli investice do železnic, do údržby klasické stávající infrastruktury. To je podle mě to pozitivní. V Evropském parlamentu, jak víte, probíhá rozsáhlá debata o financování, financování fondu EFSI. A asi není úplně nejvhodnější, abych položil nějaké záludné, obtížné dotazy přímo vám. Ovšem je zde otázka propojení mezi prací, kterou již odvedla Evropská komise, Evropský parlament, například u projektu typu TEN-T, kde je, je nezbytná záležitost, přeshraniční tentý koridory, protože právě tento přeshraniční prvek eh, tam existuje. V Londýně u těch cyklostezek samozřejmě ne. Všem já samozřejmě chci, aby všichni v Londýně mohli jezdit na kole. To je úžasné, ovšem to je spíše otázka subsidiarity, podle mého názoru a s ohledem na projekty TNT nebo CEF nástroj, kdyby se byla tak laskavá, reagovala na tento můj dotaz. Další věc, zásadní, která vyplynula z této diskuze, je určitý pooling, shromažďování, využívání různých fondů. Do budoucna to bude EFSI fond, dále zde máme zdroje Evropské investiční banky a zároveň soukromé finanční prostředky, veřejné fondy, státní prostředky a to znamená, mm, myslím, že se tomu říká cloud financování. Ovšem, pokud chceme propojit všechny tyto prostředky, tak potřebujeme mít určitou možnost pružnosti a inovačního přístupu, abychom to využili důkladným způsobem. Děkujeme. Eh, děkuji vám také z mé eh, strany. My jsme eh, rádi, že tady máme Evropskou investiční banku a to, jak jste důležití Eh, tak eh, to jsme, to se myslím ukázalo těmi příklady, které jste zde uvedla. Já mám eh, několik dotazů, doufám, že jich nebude příliš hodně. Ty dotazy nejsou komplikované, ale jsou důležité pro nás, abychom to pochopili. Vy jste hovořili o rozvoji a já myslím, že tam jsou i ti zadavatelé, to jsou ti, kteří jsou ochotni uskutečnit eh, investice a potom jste hovořili o té metodě přidané hodnoty. Tu považuji za dobrou a potom eh, ten eh, rating, tady jsem si zapsal, že je to kompatibilita s cíly EU, že je to tedy příspěvek ze strany Evropské investiční banky. Takže kdo, jak vypadá ten předvýběr předtím, než to jde mm, do až k vedení, takže jak, jak eh, se oceňují tady tyto body? Když máte několik eh, projektů, tak eh, na základě jakých kritériů, kritérií se toto dělá a jak tedy vypadá ten předvýběr? Protože předpokládám, že tam musí být nějaké srovnatelné objektivní kritéria. A potom, že jste hovořili o té změně k tomu zelenému přístupu. Já jsem, byl jsem zpravodajem pro tuto otázkou. E, jedná se o tu uhlíkovou stopu, protože tady se jedná o dlouhodobé e, investice a je potřeba, aby tyto e, dlouhodobé investice, aby zohlednili tady tu, tu otázku té uhlíkové stopy. A měl bych ještě otázku, která je podobná, jakou měl kolega Fandekam. Jak si to můžeme představit? Máme tady více takových hesel. Máme tedy ty, ty, ty úvěry ze strany Evropské investiční banky, máme eh, finanční prostředky ze strany Evropské unie, to jde přes eh, rozpočet, potom máme eh, možnost těch soukromých investorů a potom máme ty Eh, pro, takzvané project bonds, tedy ty projektové dluhopisy. Takže eh, to je, mm, funguje všechno zároveň, nebo jak to funguje, abychom to lépe pochopili. A jestli jsem to dobře pochopil, takže tam platí ta eh, nabídka vaší služby nejenom pro nové stavby, ale také už pro sanaci Eh, prosím, eh, nerušte, pokud chcete hovořit, běžte ven z místnosti. A chtěl bych se tedy eh, vrátit tomu poslednímu bodu. Takže když jsem nějaký developer a chci uskutečnit nějakou sanaci infrastruktury, platí ta stejná nabídka ze strany Evropské investiční banky, jak to vypadá u těch, platí tedy ta stejná nabídka jako u těch nových staveb? A potom jak eh, poslední dotaz, jak vysoký je podíl, ten váš podíl na tom celém projektu, když mám třeba nějaký projekt a třeba to stojí 57 milionů eur, takže když to dobře eh, pochopil, tak tam je private eh, equity, tedy ty soukromé investice a potom ta mezera se získá prostřednictvím vnější financování, tedy prostřednictvím Eh, úvěru, jak vysoký může být ten podíl a zdali také investujete eh, projekty ve třetích zemích, anebo zdali tento postup platí pouze pro eh, členské státy EU. Je to hodně dotazů a doufám, že to nebude příliš. Děkuji nyní paní Meissner. Děkuji. Já, když eh, vlastně mluvím takhle ke konci, tak už hodně otázek se bylo položeno. Budu tedy stručná. Já vycházím tady z té prezentace. Eh, eh, bylo by dobré, kdybyste nám mohli tuto prezentaci poslat, to by bylo užitečné. A potom, když se tady hovořilo o těch kritériích, tak já si myslím, že chci zde zmínit, co je pro nás důležité, ta evropská přidaná hodnota, protože my děláme evropskou dopravní politiku a vyděláte evropskou finanční politiku a to nemusí být eh, vždy eh, v popředí to naše téma. Eh, městské projekty jenom v případě, když tam je městský plán, ale tak to by bylo příliš málo v případě té evropské přinané hodnoty. A potom ten třetí dotaz. Vy jste řekli, že máte stejný postup v případě všech projektů, protože v případě TEN-T a v případě CEFu tam jsou uh, hlediska, která musí být dodržena. Já jsem to pochopila, že v případě EFSI, že to hospodářské zdůvodnění je v popředí, protože uh, především uh, zde musí být ochota soukromých investorů vložit peníze. Takže um, jak to vypadá nyní s EFSI, protože Mm, jak to tedy bude vypadat eh, s těmito investicemi. Já musím eh, eh, já se omlouvám, že musím odejít, aby to nevypadalo nezvořilo, ale musím odpovědět na telefonát. Je to sice samozřejmě nezvořilé, ale když to oznámíte předem, tak, tak to můžeme pochopit. Prosím, Maja. Miten? Děkuji. Eh, děkuji, takže z vaší perspektivy. Jak bychom mohli eh, pracovat na té možnosti, abychom dostali více finančních eh, prostředků od soukromých investorů do dopravy. My víme, že ten, ty peníze nerostou na stromech v případě veřejného sektoru takže víme, že mm, tolik finančních prostředků k dispozici není. A potom to, co řekla paní Meissnerová, ta přidaná hodnota pro Evropu. Myslíte si, že doprava může být eh, považována za zdroj pro růst a pro nové pracovní příležitosti? Eh, děkuji a nyní Karima Deli. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. <coughs> Ráda bych poděkovala paní ředitelce za její prezentaci. Já mám několik otázek a poprosila bych vás o upřesnění. Řekla jste, že kofinancujete projekty, které jsou udržitelné. Udržitelnost. Sedím zde, sedím zde. Dobrý den. Tato udržitelnost. Samozřejmě vy jste hovořila o některých základních kritériích v tomto ohledu a já bych se chtěla zeptat, zda vaše banka je připravena aplikovat kritéria, která známe například z ERT eh, e, nebo v EMI, především pokud jde s ohledem na Junckerův plán. zda ta kritéria, která již existují například v těchto fondech, zda Například jde o nějakou přidanou hodnotu na evropské úrovni, přeshraniční projekty, redukce emisí CO2, čili všechny tyto priority zdat nebo respekt eh, v, mm, k určité legislativě v oblasti životního prostředí. Za skutečně toto všechno bude respektováno, tyto priority. A druhá záležitost, vy jste členem toho výboru pro výběr projektů, které se budou financovat z Junckerova fondu. Když hovoříte o udržitelnosti, tak se chci zeptat, co to znamená? Co to pro vás znamená ta udržitelnost? Mohla byste mi uvést nějaký příklad? Nějaké konkrétní číslo? Kolik takových projektů bylo kofinancováno v oblasti dopravy od roku, 9, od roku 2009 do roku 2014? Kolik takových projektů? Víte přesně? Kolik? Čili to je tento konkrétní dotaz a jakým způsobem podpoříte ty země, které v současné době bohužel nemají tu dostatečnou podporu v oblasti infrastruktury, například železnice, země na východě Evropy, které jsou trošku pozadu, jakým způsobem je podpoříte v tomto um, přechodu. No a nyní mezinárodní klima čeká nás samozřejmě i summit v této oblasti. Možná právě vaše banka by mohla být eh, takovým motorem v této energetické environmentální transformaci. Toto je naše budoucnost. Hovoříme o komobilitě, městské mobilitě. Právě tento typ projektů bychom měli volit a ne nějaké megaprojekty. A když hovořím o megaprojektech, obrovských nákladních projektech, ano, tak co například ten, ten tunel Lyon-Turin, to je, děkuji, děkuji, že mi to tady někdo našeptal, čili prosím vás o odpověď konkrétní. I kdyby se to bývalo neřeklo, tak já bych se na to zeptal, co se děje. Ale protože to tady bylo zmíněno, tak se určitě k tomu vrátím. Prosím, Lika. Thank you. Uh... Děkuji za slovo. Tenty, financování, CEF nástroj, víme, jak to tam vypadá. EIB již poskytuje mnoho úvěru, dobrá návratnost investic, hovořila jste o těch 104 miliardách z Junckerova plánu vlastně právě z toho CEFu dáme finanční prostředky do eh, tohoto investičního fondu. Všem my potřebujeme samozřejmě dosáhnout eh, toho cíle těch 315 miliard. My se máme zatím jenom těch 20 miliard, pokud to budeme chtít nějak znásobit 15 násobkem, to je obrovské riziko. EIB dále poskytne další záruky pro jiné banky, soukromé úvěry. To je takový biznis pro banky, podle mého názoru. Podle mě to riziko je tam příliš vysoké u toho Junkrova plánu. Nemyslíte? Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Markus Píper. Děkuji vám. Já bych měl eh, dotaz kohledně odlišnému přistupování a hodnocení silnic a dalších projektů. Například, když máme vodní cestu nebo železnici, eh, tak tam eh, očekáváte mnohem menší ziskovost. Jak to funguje technicky? Takže v případě silnic, tak tam jsou soukromí investoři, a třeba máme v Německu dálnici 7 eh, a když máme německou dálnici, která byla podpořena eh, evropskými penězmi, když stejně na ty investice, ti investoři stojí frontu na ty investice do silnic. Ale dobře, máme tady například vodní cesty, eh, protože tady máte mnohem menší ziskovost. Takže když máme teda nějaký Eh, nějakou částku peněz a ta je omezená, tak stejně se to tam musí investovat ze strany soukromých investorů. Takže eh, čím více vodních toků eh, bude, tak tím méně bude projektů možno financovat. Pochopil jsem to dobře. A potom bych se chtěl vrátit k tomu, co řekl pan kolega Van de Kamp. Eh, londýnské eh, metro, eh, městský rozvoj. Já si myslím, že to je klasická subsidiarita. Proč, proč zasahujete do těchto věcí a ta evropská přidaná hodnota, jak to s tím vypadá, to bych potřeba vysvětlit. A potom k EFSI a Junckerův plán. A kde je vlastně rozdíl mezi tím, co děláte vy a co má v plánu EFSI? Um, můžete nám třeba uvést nějaký příklad? Děkuji vám. Nyní Dominik Rike. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Děkuji za slovo, pane předsedo. Jedna poznámka a dvě otázky. Poznámka. Já si myslím, že prostě musíme <laughs> zdůraznit, že EIB je banka, není to nic jiného. A ona prostě investuje finanční prostředky, ona je nedává jen tak zdarma. To je samozřejmě odlišné od, finan, od nějakých politických institucí. Protože samozřejmě, že tam samozřejmě jsou s tím spojené určité, určité riziko a oni doufají, že se jim tyto investice vrátit této bance, samozřejmě, ale že velice důležité je, aby jsme se viděli pozitivní výsledky, viděli jsme, kolik skutečně teda investovali a aby skutečně mm, ty podmínky na trhu nějakým způsobem se zlepšily a vidíme, že tomu tak bylo. Pokud jde ovšem o problémy s těmito investicemi EIB, je to, že samozřejmě musí na jedné straně dodržovat evropské hodnoty, tam již padlo několik otázek v tomto ohledu a určitá rizika musí vzít potaz. To znamená, že na základě určitého tohoto poměru udělá rozhodnutí pozitivní nebo negativní, zda teda je tam přidaná hodnota evropská, zda to riziko je akceptovatelné a pouze podle může schválit daný projekt. Dvě otázky ještě. V rámci Evropské unie zde máme nástroje, které kontroluje Evropská komise, jsou to určité garanční nástroje například EFSI nebo projektové eh, bondy, projektové obligace. Jakým způsobem, nebo jakým způsobem nějak operačně bude spolupracovat EIB v tomto ohledu, aby teda jsme využívali tyto nástroje záruk rizik, které řídí komise na jedné straně a EFSI. Komise um, tam bude mít určité, určitou roli rozhodce v tomto ohledu, zda teda bude probíhat nějaká komunikace s vámi, vyměňujete si společné názory na určité metodologie a tak dále. A dále je to ten výbor pro investice, který ten, ten výběrový výbor, který rozhodne o projektech, které by mohly být financovány z fondu FC. Ovšem samozřejmě, jelikož hovoříme o bance, tento výbor samozřejmě poté ještě bude muset čekat na rozhodnutí správní rady vaší banky o tom, zda tyto projekty skutečně projdou. Proto se ptám, zda to rozhodnutí daného výboru, tak jak je to definováno v návrhu nařízení komise, bude tím hlavním výborem, nebo spíše správní rada vaší banky, která bude posledním orgánem, který rozhodne o těch investicích. To znamená, um, zda teda v tom případě tento výběrový výbor bude pouze konzultačním orgánem pro vás. Děkuji. A nyní eh, Samozřejmě všichni chceme evropskou přidanou hodnotu, ale tady se samozřejmě eh, kritizovalo, že třeba eh, metro ve městě nemusí vždycky mít evropskou přidanou hodnotu, ale ty přeshraniční projekty mají Eh, přidanou hodnotu. Vy jste tady hovořili o specifických eh, požadavcích, ale já bych zde jmenoval tři příklady, co by se mohlo učinit. Takže mezi Německem a Ašem, tak tam máme 8 kilometrů. Tam je tedy vzdálenost. Takže to by nestálo mnoho peněz, ale už 25 eh, let nejsme schopni tady tuto mezeru pokrýt. Nejedná se jenom na východ, ale třeba ve, na německé straně, e, to máme z Rýnu až k francouzské straně. Tam e, samozřejmě před 70 lety e, Němci zničili most přes Rýn, který ještě nebyl opraven. A potom v oblasti Klev tam je také možnost železnice a tím by se to mohlo propojit, aby tyto dvě země mohly růst. U těch velkých eh, projektů tam prostě nikdy žádné problémy nebyly. Leon, Leon a Turín, tady se o tom hovořilo, 12 miliard uh, eur a eh, francouzský dvůr řekl, ne, to není 12 miliard, ale 20 miliard a to není žádný problém. Možná u těch velkých projektů byste mohli mít spolupráci dobře. My podporujeme velké projekty, ale pak tady máme také ty malé projekty které, ty malé projekty, které nejsou tak zajímavé pro banky ani pro podniky, ale má to velkou evropskou přidanou hodnotu. To by se mohl udělat. A potom máte e, případ, kde byste odmítli nějaký projekt, protože nebyl financovatelný, e, třeba 14 miliard dodatečných e, nákladů, když to původně mělo stát 12, tak to jako soukromá osoba bych, nebo soukromá firma bych si nemohl dovolit. A co se týče těch zisků, tak já už pracuji 30 let v dopravní politice, eh, takže ta analýza nákladů a příjmů, tak to si můžete kolikrát ušetřit, protože to, co vím, je pozitiv, to, co chci, je pozitivní a to, co nechci, je negativní. Například ta trasa z Berlínu na uši, takže to se počítalo, že by to stalo 0,7 Eh, takže to by nebylo ekonomické, ale teď se to znovu vykalkulovalo, že to je 2,5%, takže zcela pozitivní. Jak si to můžeme představit? Vy to můžete revidovat, máte na to nějakou instituci, na základě jakých informací to děláte, nebo to prostě převezmete. Já si myslím, že to by bylo uh, uh, dobrá věc, kdo by se mohly zaměstnat kanceláře, které se zabývají plánováním, architekturou ve městech, uh, ale zdá se, že to, co chci, tak to jde dělat a to, co nechci, tak to ne. A potom se řekne, že něco je drahé, něco je levné. A potom poslední dotaz, který mám. E, takže tady, kdy se hovoří o tom 15-násobném mm, e, navýšení v tom Junkrově plánu, takže už to bylo zrealizováno, nebo je to nějaký e, sen? Takže 3, 15 a teď máme tady tento počet. Takže vy jakožto banka, vy nejste politička, takže jak se na to díváte? Myslíte si, že je to realistické nebo uh, jaké podmínky jsou potřeba? Takže vy se usmíváte, určitě jste uh, se tím už zabývala a nyní uh, vy a uh, vaši kolegové máte slovo. Děkuji za všechny tyto dotazy. Věřím, že odpovím na všechny úplně. Na začátku bych ráda řekla, že jsme vždycky připraveni s vámi diskutovat, velice ochotně i v nějakém bilaterálním dialogu, tak abychom měli více času pro diskutování těchto dotazů. Evropská přidaná hodnota, samozřejmě, že to je pro nás zásadní. O to se snažíme. My jsme zde proto, abychom podpořili evropské projekty, implementovali evropské projekty. Možná, že to nebylo na jednou z mých slajdů zmíněno, ovšem to je právě důvod, proč jsme dneska mezi námi. A samozřejmě, že to platí u přeshraničních projektů. My samozřejmě financujeme mnoho takových projektů a my jsme ochotní podporovat naše promotéry, podporovat tyto země v tom, aby prosazovali takové projekty. Občas je to obtížné, snažíme se koordinovat i spolupráci mezi jednotlivými zeměmi, to znamená, že vlastně i z technického hlediska se snažíme určitou facilitaci těchto projektů společných. Evropská investiční banka má i specifikované poradenské služby, v rámci kterých můžeme poskytnout právě takové poradenství pro promotery jednotlivých projektů. TNT to je náš klíčový projekt. Vidíte to i na našich číslech, tam jde většina našich finančních projektů. Když financujeme projekty, tak jak například minulý týden jsme dohodli ten projekt na naší správní radě, který se týká dopravy v Londýně. Proč? Protože podporujeme určité politiky v oblasti klimatu ve většině našich velikých městech občané prostě žijí většinou ve městech a tam potřebujeme udržitelnou dopravu. Proto financujeme například i tento londýnský projekt. My to vnímáme jako mm, projekt, který v tom širším hledisku má evropský smysl. Ovšem samozřejmě, že transevropské sítě to je ta hlavní oblast, které se věnujeme a samozřejmě přeshraničním projektům rovněž. Dále přidaná hodnota a metodologie v této oblasti. Toto je jedno z témat, kterému bychom mohli věnovat podrobnější analýzu. My jsme se snažili být co možná nejobjektivnější v oblasti kritérií, ratingu. My prostě oceňujeme tento projekt v rámci celého projektového cyklu, poté to nějakým způsobem zadáme do naší tabulky, snažíme se tam mít objektivní kritéria, udělujeme určité body těmto projektům v průběhu celého cyklu. My uděláme screening těchto projektů v, už v těch prvních obdobích rozhodovacího období Pan předseda se ptal, zda děláme takový screening projektu. Samozřejmě, že děláme tento screening. Pokud si myslíme, že ty projekty nejsou životaschopné nebo se prostě nebudou využívat, tak my samozřejmě je vyloučíme. Toto je součást hodnocení projektu. Jistě, screening děláme. Čili ano, my využíváme tuto metodologii přidané hodnoty, my chceme uh, udělat skóre těchto projektů, což potom je určitým ukazatelem pro náš bor, pro naše správní radu, jak na tom jsou tyto projekty, když děláme například tu analýzu nákladů, výnosu, přínosu. Souhlasím s vámi samozřejmě, že ty výsledky takových analýz si můžete vždycky nějakým způsobem upravit a dosáhnout výsledku, kterého potřebujete. Ovšem, my máme takový interní nástroj. Naši odborníci chodí do terénu, revidují, dívají se na projekty v různých zemích, mají databáze k dispozici, které jsou spojeny s náklady a my se pro to podíváme na čísla, která máme od promotéru, revidujeme je přímo na místě, děláme hodnocení, které podle našeho názoru je objektivní Prostě všechny tyto hodnoty, všechna tato čísla od promoterů, my samozřejmě, že je nebereme jak si za běrnou minci, my je revidujeme a snažíme se zjistit, zda jsou rozumná tato čísla a data. Dále je to metodologie v oblasti uhlíkové stopy, to je nová metodologie. Prodiskutovali jsme to i s jinými zúčastněnými subjekty. Mnoho dalších eh, institucí má zájem o tuto metodologii, určitě to má přidanou hodnotu pro subjekty, které rozhodují o projektech. To znamená, že toto je rovněž důležitý prvek, jak to vypadá u té karbonové stopy. A dále to, že se snažíme šířit všechny tyto nějaké informace i mimo Evropu. Ano, otázka zazněla, zafinancujeme projekty mimo EU, 10% našich úvěrů jde do těchto projektů, tam máme konkrétní mandát, mnoho těchto projektů je z technického hlediska, pokud jde o due diligence, velice komplikovaných. My spolupracujeme s různými bankami, se Světovou bankou, jinými bankovními institucemi při těchto projektech. Rehabilitace, obnova, zda děláme analýzu due diligence, stejně u těchto projektů ano, tam nemůžeme financovat údržbu takové projekty, tam to jsou operační náklady, my nemůžeme financovat projekty s operačními eh, náklady, ale zlepšení údržby, maintenance, to je možné, to je součást našich projektů. My jsme již udělali různé upgrady, projekty ve východní Evropě u železnic, aktualizace, zlepšování. Jedna z výhod naší banky je ta, že se zapojíme do dialogu. V této oblasti financuje mnoho železničních projektů v východní Evropě. To byla jedna z otázek, která zazněla. My se máme letité zkušenosti, spolupracujeme s promotery, to nejsou vlastně promotery, to jsou vývojáři projektoví. My se s nimi snažíme pokračovat rozumně na různých projektech, udělat určitý scaling na základě potřeb, nepotřebuje nějaké vysokorychlostní Eh, propojení po celé Evropě, pokud taková potřeba tam není. My samozřejmě se snažíme nějak uspůsobit velikost těch projektů možným prostředkům, které mám k dispozici a tak dále. Dále je to ten clouding a outclouding. In Marie se o tom ještě zmíní. Můžeme financovat až 50 projektových nákladů v oblasti dopravy průměru financujeme asi tak 30 Čili samozřejmě každé projekt, každý projekt je jiný u megaprojektů, tam financujeme menší procento, ovšem v průměru je to někde kolem těch 30 Ano, těch 50 to je strop. To je strop, um, kam až se můžeme dostat. čili tam opravdu neposkytujeme vyšší procento pokrytí finančních nákladů. A dále to byly vnitrozemské vodní cesty, myslím. Možná v té mé prezentaci to bylo trošku zmatené. Hovořila jsem o vysoké ekonomické návratnosti. Když zmiňuji návratnost, tak mám na mysli hodnotu pro společnost, čili ta analýza nákladu a přínosu. Nehovoříme pouze o finanční analýze návratnosti. My zmiňujeme a leží nám na sice kvalita projektu. Tam bychom měli dělat rozdíl. My samozřejmě analyzujeme obě dvě složky, ovšem když jsem se zmínila o silnicích, o aviační oblasti, letecké oblasti, je tam, že potřebujeme vyšší návratnost, měla jsem na mysli ekonomickou návratnost, která by umožnila zároveň zlepšit tu návratnost v oblasti kvality jednotlivých projektů. Ovšem například nižší návratnost e, máme právě v oblasti e, vodní dopravy e, ve srovnání s leteckou dopravou nebo silniční dopravou, čili to, co jsem měla na mysli. A potom to, ne, já myslím, že jsem pokryla všechny otázky, které se týkaly mě a ten Junckerův balíček tam bych poprosila kolegyni Marii. Prosím, dávám jí slovo. Prosím, paní Barakan, máte slovo. Dobrý den. Já se vyjádřím k mnoha otázkám a zkusím to nějak uskupit do určitých struktur. Takže EIB opravdu jsme bankou, tedy Evrop, jsme Evropská investiční banka, jak jste zaznělo, jsme banka, ale nejsme pouze bankou, jsme také orgánem Evropské unie. Byli jsme e, ustaveny římskými e, smlouvami a nejsme tedy takovou ledajakou bankou, i když někdy e, často tedy Ehm, poslanci nám nedověřují, ale já chci říci, opravdu ehm, možná nedověřujete všem bankám, ale nám můžete důvěřovat. Ehm, můžete důvěřovat tomu, co děláme a co vám říkáme. Tím, že jsme bankou, tak opravdu neposkytujeme dotace, ani nejsme nějakým eh, zprostředkovatelem dotací, poskytujeme úvěry a očekáváme, že ty úvěry eh, budou eh, splaceny. Nejsme ovšem normální standardní bankou, protože jsme bankou, která neusiluje o zisk. O co tedy děláme? My se financujeme na kapitálových trzích, už to zde také zaznělo. A právě proto pořád eh, si chceme zachovat ten eh, rating AAA, eh, protože tím můžeme získávat financování za co nejmenší náklady a můžeme tedy tyto poměrně levné úvěry mm, poskytovat našim klientům a neusilujeme o zisk. Nejde nám o zisk. Nám jde o to, abychom eh, ocenili ty transakce v eh, souladu s jejich riziky. Já zde budu hovořit zejména o transakcích v rámci EFSI, pokud jsou zde Čili když je tam nějaká vysoce riziková operace, tak tam nejsou žádné nízké levné úvěry. Ten úvěr musí být oceněn tak, aby odrážel Eh, riziko, které v sobě nese. Neusilujeme o zisk, jsme ochotni jít do rizika. Eh, Evropská investiční banka se řídí eh, pokyny naší, našeho, naší správní rady. A vlastně viděli jste i ve výsledcích, nebo v té prezentaci, kterou předložila kolegyně, Minulý, pouze minulý rok jsme vlastně vynaložili asi 80 miliard eur. To je asi desetkrát více, než eh, vynaložila Světová banka. Samozřejmě, že Světová banka ta se věnuje jiným zeměpisným oblastem, takže to není úplně porovnatelné. Ale chci pouze říct, že tedy toto je naše běžná činnost. No a pak se zde několikrát objevila otázka, jak to teď tedy bude, až bude EFSI, EFSI bude vlastně něčím eh, extra naší. My vlastně budeme pokračovat v těch běžných činnostech a k tomu navíc si ještě přibereme EFSI. Eh, díky záruky, kterou poskytne Evropská unie, a doufáme také, že správní rada odsouhlasí že my také ještě si vlastně k tomu vyčleníme 5 miliard eur, abychom přispěli do tohoto fondu. To znamená 16 plus 5 bude tedy 21 miliard a myslím si, že už nemusím vysvětlovat ten multiplikační efekt. O tom jste už hovořili. Podívejme se tedy, co je to vlastně EFSI. Trošku se vrátíme do minulosti. Evropský fond pro strategické investice není fondem. To je tedy první Odpověď. Sice se to jmenuje fond, ale to je prostě pouze jméno. Není to fond, je to vlastně určitý smluvní uspořádání mezi Evropskou komisí, která zastupuje EU, a mezi Evropskou investiční bankou. V rámci tohoto smluvního uspořádání Evropská unie přispěje svou zárukou, to bude těch 16 miliard, a my přispějeme 5 miliardy kapitálové kapacity. Dohodli jsme se, že prostřednictvím EIB se e, umožní právě získat vlastně těch 300, 315 miliard euro, e, eur v následujících letech e, z reálné ekonomiky od soukromých investorů. Myslím si, že je velice dobré, že zde máme záruku ze strany EU, Evropská eh, investiční banka ponese riziko v každé jednotlivé transakci, takže není to tak, že my eh, prostě když budeme vidět, že máme za zády Evropskou unii, tak eh, nebudeme tak opatrní. Tak to není. Díky tomu, že zde bude záruka ze strany EU, tak budeme schopni nést větší riziko, než dnes může dělat EIB. Takže to je další risk této adicionality. Čili FC bude E, navíc k naší běžné činnosti, ale navíc také umožní reagovat na určitou poptávku, kterou vlastně Evropská investiční banka dnes nedokáže uspokojit. Otázkou je, jak e, budeme postupovat, jak to uděláme. Díky tomu, že jsme banka a díky tomu, že tam bude ta záruka, Můžeme tedy na základě toho 16 plus 5, 21 miliard, můžeme na kapitálových trzích získat dalších 60 miliard eur, protože máme tedy ten rating AAA, takže jsme důvěryhodní a um, my také vydáváme bondy ehm, a vlastně naše partneři nám důvěřují protože eh, vědí, že vlastně máme ještě tu záruku ze strany Evropské unie. Takže můžeme celkem získat na finančních trzích 60 miliard a ty peníze pak použijeme na úvěry pro ekonomiku. Jak eh, kolegyně řekla, nikdy nefinancujeme 100%, podílíme se eh, na financování z 50%, většinou je to 30%. Nicméně u toho EFSI, tam bychom se chtěli podílet ještě méně, tam bychom chtěli, aby to naše financování bylo ještě menší částí. My bychom chtěli vlastně zafinancovat tu nejrizikovější část toho projektu. Čili my chceme, aby došlo k získání, abychom mobilizovali jiné způsoby financování, abychom vlastně přilákali další investory, protože víme, že na trzích existuje spoustu likvidity. V minulých letech to bylo trošku, tam byl nedostatek likvidity, ale dnes už je to úplně jinak. Banky mají peníze, Evropská centrální banka mm, nyní má tuto novou politiku, kterou provádí a firmy také mají peníze. Spíše problém je to, že nikdo vlastně nechce ty peníze vydat do ekonomiky, nikdo, to nech, nikdo je nechce investovat. A Evropská EIB chce právě propojit tu eh, likviditu, která je k dispozici, s investicemi. Podle našeho názoru nedochází k těmto investicím z toho důvodu, že zde není dostatečná důvěra, že zítra bude lépe než dnes. Takže každý vlastně čeká, každý si nechává tu hotovost a neinvestuje. Pokud získáme těch 315 miliard, tak bychom s nimi právě chtěli podpořit tu důvěru. Chceme tím říci, ano, už jsme se vymanili z té ekonomické krize. A chceme nastartovat ekonomiku právě z úrovně investic. My říkáme investorům, na evropské úrovni existuje někdo, je to tedy EIB, kdo je ochoten nést část rizika, abyste se odvážili investovat. Já jsem opravdu řekla, že bereme na sebe pouze část rizika. Nikdy neneseme veškeré riziko to by potom vedlo k tomu, že by mm, tam bylo určité mm, morální riziko. Takže my neseme část rizika, společně s institucionálními investory chceme absorbovat část rizika, aby zde byla větší ochota poskytnout volnou likviditu reálné ekonomice. Soustředíme se tedy na speciální produkty které nesou riziko. Nebudou to tedy běžné projekty, kterými se zabýváme, o kterých třeba hovořila kolegyně. To jsou projekty, které se prováděly v oblasti dopravy v minulosti, to je něco jiného. Dnes budeme mít stejná kritéria, protože samozřejmě nejde o to, eh, že by se měly nějak snižovat kritéria, že by se měly zlehčovat. Ta kritéria způsobilosti budou stejná, provede se stejně zevrubná analýza různých ekonomických eh, faktorů a dalších Nicméně díky té záruce ze strany Evropské unie budeme moci nést větší riziko. To fungování si můžete strukturovat takovým způsobem, že vlastně určité první ztráty mohou být připsány na vrub právě investora nebo někoho jiného a my právě si vlastně vezmeme toto první riziko na sebe bude to 1 až 15 a ostatní to jsou finance, které budou získávány z finančních trhů nebo se jsou od soukromých eh, poskytovatelů. A to je vlastně ta druhá část toho multiplikačního účinku. Protože nejprve tedy máme těch 5, 16, 21, pak 60, ale pokud v té transakci budeme mít 20% podíl, tak tam vlastně třeba v té jedné konkrétní transakci my zaplatíme 20% a získáme vlastně pětinásobný účinek. Ne, neříkám, že to vždycky bude 20%, někdy to bude 13%, někdy to bude 27%, protože po každé se chceme uspůsobit potřebám projektu. Projekt eh, budeme řádně analyzovat, provedeme veškeré technické a ekonomické analýzy, včetně dopadu na životní prostředí, včetně dopadu na sociální sféru. Eh, a také, protože jsme bankou, tak se na to podíváme i z finančního pohledu, zvážíme riziko a potom svůj, svůj vlastně přínos nebo ten svůj krok eh, eh, řádně uměříme tedy podle velikosti. Dochází zde k posunu toho, jak se využívají veřejné prostředky jsme si velice dobře vědomi toho, že ta záruka, kterou poskytuje rozpočet Evropské unie, a ještě tedy mm, je to stále to, je to takové bolestné rozhodování, vlastně odkud se ty peníze vezmou, tak ty peníze by měly plynout na projekty, které budou udržitelné. Vlastně od, od té politiky dotací a grantů se dostáváme k politice eh, úvěrů. A samozřejmě se to musí používat pouze v některých projektech, nebo některé projekty budou potřebovat vždycky třeba dotace, o toho máme také strukturální fondy a další nástroje. Nyní, jak vybíráme tyto projekty? Veškerá kritéria, o kterých se zmínila kolegyně, aplikujeme na projekty EFSI. To znamená všechno, co vyžaduje naši analýzu, vysvětlá to hodnocení na základě tří pilířů, jakým způsobem hodnotíme projekty, tři pilíře, ekonomický dopad, jenom daného projektu, ale všechno, jaký to má dopad na celkovou ekonomiku, jaký to má dopad na společnost, eh, jaký to má dopad na zaměstnanost, sociální aspekty, přímé, nepřímé dopady, jakým způsobem to podporuje určitý samozřejmě duch podnikatelství v daném regionu, environmentální dopad, příjmy, nepříjmy, efektivita, účinnost zdrojů, všechny tyto aspekty analyzujeme. Ano, budeme se mít výbor, takový ten investiční výbor. My tomu říkáme spíše garanční výbor, protože tento výbor v podstatě pouze řekne ano či ne u využívání záruk. Nerozhodne o tom, který projekt či která investice bude realizována, to udělá EIB. EIB na sebe převezme část rizika dané transakce a má k dispozici veškerý systém, expertízu, know-how, odborníky, abychom to provedli řádně. Můžeme vybrat 6-8 skvělých odborníků, záleží na tom, jak se rozhodneme o tom celkovém počtu, mohou mít povědomí daného sektoru, všem nemohou udělat stejné hodnocení, které by provedlo 300 inženýrů nebo odborníků, čili proč to duplikovat? My to máme k dispozici. Analýza na straně EIB, každá operace projde um, řídícím výborem na straně EIB, správní radou, protože to bude vlastně potom ten náš projekt. Pokud budeme chtít získat záruku v této oblasti, tak to bude muset samozřejmě tento garanční výbor či investiční výbor schválit to bude muset být velice jasné rozhodnutí. Tento výbor bude muset jasně říci ano nebo ne. Nemůže říci, dobře, rozhodneme se o tom později, nebo a tak dále. Samozřejmě nemůžeme vyčkávat, protože promotor čeká. A vztah pokud jde o FC, um, pokud jde o projektové bondy, to byla konkrétní otázka. Toto jsou společné nástroje, projektové bondy, to jsou společné nástroje EU. EU musí podpořit realizaci těchto projektů. Ovšem množství je zde omezeno a kritéria jsou tam rovněž omezena. Veliký rozdíl proti FC je ten, že u EPSI eh, hovoříme o širších kritériích, to znamená, že se můžeme zaměřit na více projektů, můžeme využít více přizpůsobených projektů podle potřeb jednotlivých regionů a ta velikost, ten objem je větší. Takže dopad na ekonomiku mm, bude samozřejmě větší. A s tím, jestli dovolíte, samozřejmě budete mít další dotazy, velice ráda odpovím. Eh, děkuji vám. Eh, čas nás trošku tlačí, ale ne, je to zajímavé, to, co nám říkáte. My přijímáme rádi tu nabídku, že se můžeme na vás přímo obrátit. Já vám opravdu srdečně děkuji za to, že jste přišli a jsme v kontaktu.